Good morning, ladies and gentlemen. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Poprosila bych vás, abyste se usadili, abychom mohli začít eh, dopolední část dnešního zasedání. Ok. Yes, I do. I open the, the meeting of... Zahajuji tedy eh, zasedání výboru pro regionální rozvoj. Budeme jednat dnes a zítra dopoledne, dnes celý den a zítra pouze dopoledne. Začneme přijetím pořadu jednání. Je možné přijmout pořad jednání v podobě, v jaké jste ji dostali. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil s otázkou nebo poznámkou, takže pořad jednání můžeme považovat za přijatý. Ten dnešní i zítřejší pořad jednání. Za druhé přistoupíme ke schválení zápisů ze schůzí konaných ve dne 24. května, 25. května a 15. až 16. června. Návrh zápisů ze schůzí je k dispozici online. A jako obvykle, pokud se nikdo nepostaví proti zápisu během dnešního zasedání, navrhuji, abychom považovali zápisy za schválené. Nikdo se nehlásí. Teď bod 3, sdělení předsedkyně. Měla bych pro vás jedno e, oznámení. Chci vás informovat o tom, že minulý týden se v Bratislavě konal sedmý e, summit regionu a měst. Je to událost, kterou pořádá výbor pro regionální rozvoj společně se slovenským předsednictvím Evropské unie. S potěšením vás informuji o tom, že dva z nás, dva členové výboru pro regionální rozvoj se zúčastnili diskuze. Pan Jan Olbricht se účastnil zahajovacího panelu, zahajovací části summitu společně s panem Marklou a panem Baraněm z Evropské investiční banky. Potom jsem tam byla já a já konkrétně jsem se účastnila diskuze zaměřené na koordinaci mezi různými investičními nástroji. Tam zase vystoupil eh, pan Katajnen a pan Molter. Ta událost byla velmi zajímavá a ukázalo se, že Výbor pro regionální rozvoj má jasný názor k celé řadě otázek, které jsou pro nás zajímavé. Myslím, že bude možné si ale ještě názor výboru regionu vyslechnout později. Takže to bylo uh, neoznámený, Teď pan Malter, prosím. Ano, děkuji. Děkuji za poskytnuté informace k zasedání v Bratislavě. Slyšeli jste o tom, že byl zveřejněn jeden dokument, poté co jsme přijali usnesení o synergiích tady v parlamentu, byla vydána tato příručka, brožurka, která se týká inovace ekosystémů v městech a regionech. Je tam celá řada příkladů, článků a když si tu brožurku přečtete, můžete vidět, že to je opravdu o těch synergiích. Hovoří se tam o vlastní iniciativě občanů na místní úrovni, zmiňují se místní, národní i evropské nástroje. Nehovoří se na pouze o finančních prostředcích z evropské úrovně, ale právě je to zaměřeno na ty synergie, na e, veškeré možné úrovně, na vytváření díky tomu nových pracovních míst. Možná, že bychom tuto příručku mohli dostat k dispozici všichni. Mohli bychom požádat o to, abychom je měli všichni k dispozici. Byla vydána totiž eh, tisková zpráva o Evropě a občanech, to bylo také zajímavé. Zase eh, šlo o to, že to tady všechno neřídí evropští byrokraté, ale mohou do věci zasahovat také evropští občané. Bylo by dobré si vyslechnout tedy asi zprávu o té konferenci a potom dostat k dispozici tuto brožurku. Děkuji. Ano, děkuji vám. Ta brožurka je velmi zajímavá a i ty ostatní materiály. Oficiálně výbor regionu požádáme o to, abychom dostali tyto uh, brožurky a kopie veškerých materiálů, aby všichni členové našeho výboru toto měli k dispozici. Jde tedy o příručku, brožurku, ale také prohlášení, protože v Bratislavě eh, výbor regionu nakonec vydal prohlášení. A potom požádáme také o další související dokumenty, které byly během eh, zasedání Bratislavy rozdány. Také jsem chtěla zmínit, že když jsem se vyjadřovala já, mým hlavním sdělením byly právě ty synergie. Říkala jsem, že na to se hlavně musíme zaměřit my tady ve výboru, ne bude o to, aby jednotlivé nástroje nebyly v opozici, ale musíme naopak hledat mezi nimi synergie. Snažit se propojit nové iniciativy, stávající programy a také všechny příležitosti, které se my snažíme místním i regionálním e, orgánům prezentovat a ukázat. Takže to byl tedy můj hlavní signál, mé sdělení a jsem si jistá, že výbor regionu bude schopen nám zajistit kopie požadovaných dokumentů. To bylo tedy eh, k bodu 3 sdělení předsedkyně. Další, další sdělení nemám, takže můžeme přistoupit přímo k dalšímu bodu. Další bod na pořadu jednání se týká výměny názorů o nové zprávy z vlastní iniciativy. Tématem je správná skladba financování pro evropské regiony. Navazujeme tím vlastně i na předchozí komentáře, Dále je v názvu ještě uvedena rovnováha mezi finančními nástroji a granty v rámci politiky soudržnosti EU. Tato zpráva z vlastní iniciativa byla navržena, schválena e, výborem. Zpravodajem je pan Andrej Novakov a já mu předám slovo, aby se mohl vyjádřit a představit nebo si nám nějaké náměty k první výměně názoru. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, je pravda, že tady vlastně pokračujeme v tématu, kterou jsme si zvolili. Nechci znovu hovořit o těch synergiích, ale řekněme souběžné použití jak eh, finančních nástrojů, tak grantů. Teď ke zprávě. Abyste věděli, co očekávat. První návrh zprávy bude k dispozici na konci září. Takže až se znovu sejdeme po dovolených, budeme moci tu zprávu e, projednat a potom o ní hlasovat. Neočekávejte ode mne, že vám teď řeknu, využívejme granty a mm, opustme nebo nevyužívejme finanční nástroje. Ne, já to vidím tak, že finanční nástroje a granty v e, operačních programech jsou vlastně dvě křídla toho stejného letadla. To znamená, nemůžeme letět, vydat se na let, pokud eh, máme k dispozici obojí. Já myslím, že tato zpráva by se měla odvíjet od konkrétních příkladů, případů a měla by také obsahovat konkrétní návrhy zaměřené na existující programy. Nemůžeme si totiž tady uh, strkat hlavu do písku. Nemůžeme říci, že obě, oba tyto nástroje se krásně doplňují, protože to není pravda. Pokud by to byla pravda, tak bychom o tom teď nemuseli jednat týden po týdnu znovu probírat jak zajistit křížové financování nebo smíšené financování, jak zajistit synergie mezi různými eh, programy a granty různého typu. Takže já se teď budu snažit o následující. Na základě expertní analýzy toho, jaké granty i finanční e, nástroje mají pozitiva, tedy na, zák- na základě analýzy pozitiv i negativ se pokusím e, navrhnout nějaká konkrétní řešení. Tak to vidím, alespoň teď v počáteční fázi. Když hovoříme o tomto tématu, mně se zdá, že to je vlastně jakoby e, takový fotbalový zápas. Máme tady dvě strany, dva týmy, kteří jsou v opozici, někteří jsou pro finanční nástroje a jiní zase pro granty. Ale já si nejsem jist, že když opravdu zvolíme takovéto řešení, tak se nám podaří nalézt eh, eh, nějaké konstruktivní řešení. Pokud tedy zvolíme tento přístup, eh, nenalezneme konstruktivní řešení. Já myslím, že naopak bychom měli hledat způsob, jak obě ta křídla jednoho letadla nebo obě ty stránky propojit. Samozřejmě budu se věnovat také zjednodušení a jednoduššímu používání. A také uvedu konkrétní příklady a situace z jednotlivých členských států. To se bude týkat finančních nástrojů i grantů. Takže víceméně bych to viděl takto, takto si to zatím představuji a v neposlední řadě bych ještě chtěl, abychom se v budoucnu zaměřili také na budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020. Teď totiž máme více otázek než odpovědí. A lidé mimo naši instituci čekají od nás ty odpovědi. My totiž po nich budeme chtít, aby byli schopni vytvářet dlouhodobé strategie, budeme chtít, aby byli schopni fungovat i po roce 2020 v této oblasti a zároveň my teď nemáme žádné konkrétní návrhy, nevíme, jak sami po roce 2020 budeme postupovat. Takže takto víceméně bych to viděl já. A jak už jsem uváděl, ta zpráva nějak nerozvíří klidné vody. Spíše půjde o to, že posílíme to, co už v současné chvíli existuje a ještě jedno opakuji, budeme vycházet z konkrétních případů a situací. To teď prozatím by z mé strany bylo vše a pokud máte nějaké otázky, rád odpovím. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám za vaše vyjádření. A teď budou mít slovo stínový zpravodajové. Jako první pan Rodriguez za SND. Děkuji mnohokrát. Ano, v tom rámci, ve kterém se pohybujeme, je, myslím, toto skutečně nejlepší kombinace těch finančních nástrojů s dalšími formami podpory, zejména tedy dotacemi. Víme, že je tady to přání v tom smyslu, abychom ty podpůrné režimy přizpůsobili specifickým potřebám nejenom členských států, ale také samotných regionů. A to je to, to, co dělá z politiky soudržnosti úspěšný nástroj, úspěšnou evropskou politiku. Samozřejmě očekáváme ten první návrh, ale nemáme pochyby o tom, že veškeré nástroje jsou zásadní pro rozvoj regionů, zejména nástroje finanční, které se věnují této kombinaci prostředků a fondů. Ty jsou zásadní pro to, abychom podnítili eh, vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, takže skutečně na to se musíme velmi zaměřit a velmi to zdůraznit. Máme tady zdroje Evropské investiční banky, což je také zásadní pro malé a střední podniky. My tedy čekáme, jak jsem již uvedla, na návrh a budeme velmi kooperativní, čekáme, těšíme se na rozhovoru o této zprávě. Já mám pocit, že asi že nějaké velké novinky tady nebudou ohledně té zprávy, ale my očekáváme, že tento nástroje budou zaručeny proto, aby politika soudržnosti byla ještě silnější, než je a zaručila to, že malé a střední podniky nenecháme samotné bez pomoci. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji. Teď pan Tomášič, prosím. Thank you very much. Děkuji. Já bych chtěla především poblahopřát panu Andreji Novakovi, Novakovovi za eh, navrhované téma, za eh, zprávu z vlastní iniciativy. Myslím si, že je to velmi relevantní a potřebná zpráva. Před dvěma dny, 11. července, v pondělí komise přijala dva nové finanční nástroje, ISF a Fond pro rozvoj měst a ještě další nástroj pro spolufinancování, pomocí nichž chce komise zjednodušit to financování pro e, různé podniky a ti, kteří předkládají projekty. V roce 2014 politika soudržnosti umožnila finančním nástrojům hrát e, významnou doplňkovou úlohu a také e, komise připomíná, že finanční nástroje vzhledem k tomu, že doplňují granty, mají také pákový efekt. To může navýšit nebo zvýšit dopad financování a můžeme tím posílit eh, inovace a vývoj na trhu. Může to také přispět k lepší míře absorpce a to tak, že zajistí spolufinancování eh, konkrétně v těch členských státech a regionech, které mají nízkou míru nebo nízkou možnost eh, financování na národní úrovni. Využití finančních nástrojů společně s granty nebo dalšími podobami podpory může mít několik výhod. Může to například umožnit finanční podporu tedy lépe eh, zacílit, lépe vytvořit finanční podporu. Podniky navíc mohou kombinovat eh, podporu z eh, ESF, mohou díky tomu mít lepší přístup k financování z ESF, protože se to doplňuje a tím se potenciálně může eh, zvýšit atraktivita finančních nástrojů. Může jim to také pomoci zajistit eh, dlouhodobý růst. Má to potenciál dlouhodobého růstu. Kombinovaný přístup eh, má dva typy. První z nich se týká kombinace finančních nástrojů a několika typů grantů, které jsou přímo navázány na finanční nástroje. A to v podobě jednoho finančního nástroje, v podobě jedné operace. Potom druhá možnost předpokládá kombinaci obojího na úrovni konečného příjemce a Formálně potom výsledkem budou dvě oddělené operace. Nicméně neměli bychom zapomínat na to, že musíme dále posílit odpovědnost, transparentnost a také orientaci na výsledky těch finančních nástrojů. A také se musíme samozřejmě poučit eh, více z osvědčených postupů. Děkuji. Děkuji vám. Pan Takoa. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Za ALDE bych chtěl také poznamenat eh, něco ke zprávě pana Novakova. Za prvé, to téma je velice důležité. Myslím, že musíme díky, díky tomu maximalizovat eh, výhody financování. Financování eh, z EU je velmi komplikované a z toho důvodu je velmi důležité, abychom nalezli rovnováhu mezi finančními nástroji a zvláště zajistili jejich atraktivitu a menší byrokratičnost pro malé a střední podniky. protože financování, používání evropského financování nemá stejné výsledky pro všechny. Dále, zjednodušení bude také klíčovým aspektem této zprávy. Pokud je o e, nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty, tak je velice důležité harmonizovat národní systémy a také zajistit, aby evropské granty byly občanům blíže a podnikům také. Vytvoření správné rovnováhy je velmi důležité. Často si říkáme, že financování v podobě grantů bude mít pouze krátkodobé eh, dopady, pomůže to pouze krátkodobě a když bychom se spoléhali pouze na granty, aniž by to bylo napojeno na nějaké povinnosti, tak to je velmi krátkozraké řešení. Snaha o vytvoření dlouhodobějších řešení je samozřejmě základem pro dosažení trvalých výsledků. Fond soudržnosti by měl být přístupnější a také by se měl Eh, snadněji přizpůsobit situacím, mít tuto schopnost. Dále úloha eh, Evropské investiční banky by také měla být ve zprávě uvedena. Děkuji vám. Thank you. Uh... Děkuji. Paní Vana, prosím. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se v první uh, řadě chtěla omluvit, proč pan eh, Davos, stínový zpravodaj, tady dnes eh, nemůže být. Pokud je o zelené a náš názor, my chceme žádat o větší transparentnost, odpovědnost a demokratickou kontrolu. Zároveň žádáme o to, aby se využívání grantů zlepšilo. Například na základě eh, zjednodušení a také orientace na výsledky. Chtěli bychom, aby toto bylo ve zprávě uvedeno. Také jsme chtěli jasným způsobem uvést, že pokud je o správnou rovnováhu, tak my se domníváme, že politika soudržnosti musí i nadále mít eh, povahu eh, investic, což, čemuž lépe vyhovují podle nás granty a nemělo by se stát, že se, nemělo by se stát, že z toho bude nakonec finanční produkt. Dále si myslíme, že použití finančních nástrojů by mělo záviset také na odvětví spíše než na kategorii regionu, tak abychom zajistili efektivitu. A každopádně finanční nástroje musí splnit stejné cíle jako granty. Za prvé, musí zajistit eh, kvalitní, eh, zelené a udržitelná pracovní místa, potom významné výsledky, a to tak, že použijeme ukazatele jiné než ukazatele výkonnosti a v neposlední řadě potom také musíme zvýšit míru absorpce. A to tak, že se dostanou tyto prostředky ke skutečným příjemcům. To jsou podle nás klíčové aspekty návrhu, návrhy, návrhu a budeme se těšit na spolupráci s panem Novakovem. Děkuji. Děkuji vám. Paní Michel, hlásíte se? No, yeah. Chcete se vyjádřit, ne? Já, herzlichen Dank. Ich bin im Berichterstatter. Děkuji. Jsem vděčná panu zpravodaj za to, že konstatuje, že veškeré finanční nástroje mají své oprávnění stejným způsobem. V otázce dalších možných nástrojů, jaké by to měly být, jak, jak účinné by mohly být, jsme relativně kritičtí, co se týče například působnosti fondu EFSI, který má být jakýmsi úspěšným projektem nařízeným se zhora. Naše zkušenosti, zejména ve oblasti východního Německa a ze zástupci regionů z těchto oblastí jsou takové, že oni nám říkají, že to úspěšné není takže já vás mohu pouze podpořit ve vaší zprávě, abyste se pozorně zaměřil na to, jaké finanční nástroje vyvolávají, jakou míru efektivity. A silně prosím tlačte na to, že finanční nástroje nejsou v žádném případě náhražkou strukturálních fondů, že regionální podpora musí být zachována v té podobě, v jaké je. Děkuji, paní Demato. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva nás velmi zajímá z toho důvodu, že prakticky eh, ve každé zprávě nebo stanovisku výboru pro regionální rozvoj velice rádi hovoříme o finančních nástrojech. To znamená, podporujeme práci, kterou tady plánuje nebo navrhuje kolega Novakov. My se budeme snažit eh, k tomu přispět a eh, poskytovat naše podněty. Měla bych už teď několik poznámek. Budu vycházet z jedné zprávy, zprávy uh, účetního dvora, která byla zveřejněna ve čtvrtek, čtvrtek minulého týdne. Takže zdá se, že přichází právě včas pro naše potřeby. A tato zpráva se týká právě eh, použití evropského rozpočtu prostřednictvím finančních nástrojů. Uvádějí se tam rady uh, pro další finanční období, ale zároveň jsou tam uh, určitá hodnocení toho původního staršího nebo předchozího finančního období. Takže několik poznámek ehm, z té zprávy. Učetní dvůr uvádí, že normativní rámec se vylepšil, normativní rámec upravující finanční nástroje, to tedy na období 2014 až 2020, ale přesto tam některé problémy i nadále přetrvávají. A ty se týkají zvláště předchozího eh, programovacího období. Fondy FSE a eh, ještě další tam byly stanoveny eh, vysoké částky, které se dostaly ke konečným příjemcům. Ty částky byly vyšší, když to srovnáme s jinými nástroji, kde je centralizované řízení nebo eh, investičními fondy v soukromé sféře. Další věc, kterou uvádí účetní dvůr, je to, že tam, kde se že, nebylo, že jsme nebyli schopni přitáhnout uh, soukromé financování tam, kde jsme měli uh, sdílené řízení. Potom účetní dvůr uvádí, že v roce 2014 byly vydané prostředky i nadále příliš problematické. Takže já bych tomu řekla, že asi v dvou případech byly e, příliš vysoce hodnoceny požadavky trhu. Požadavky trhu by se měly odvá, odvíjet od realistických očekávání, protože v opačném případě, to nám to uvádí auditoři ve své zprávě, v opačném případě by ty nástroje nereagovaly na skutečné potřeby trhu. Docházelo by k přílišnému financování, přílišné kapitalizaci a to by potom mělo eh, v konečném důsledku buď velice malý dopad, anebo vůbec žádný v rámci, 20, v rámci toho um, období 2014 až 2020 se to všechno zlepšilo, to ano, to se tam uvádí. Například eh, teď je povinné u těch uh, nástrojů, kde je společné řízení, je tedy povinné uh, předem podrobné hodnocení ex ante. Cílem je uh, posoudit trh a odhadnout úroveň, do, jaké, do které je nutné zajistit finance, pardon, veřejné financování. Ale není to povinnost není eh, povinné zajistit takovéto nezávislé hodnocování. A tím pádem není jisté, jestli jsou opravdu takováto hodnocení ex ante spolehlivá. To byl první problém. Potom za druhé, během období 2014 až 2020 mají členské státy větší flexibilitu. Větší flexibilitu při využívání finančních nástrojů. Například operativní programy teď mohou kombinovat jeden, jedno nebo více priorit, investičních priorit, z fondu eh, FSE a fondu soudržnosti. To znamená, že už se nemusí soustředit pouze na jednu tematickou oblast. Je možné do toho zapojit více regionů a více orgánů, ale tím se také komplikuje právní struktura. A to znamená, že e, s tím souvisí riziko spoždění a to potom e, negativně samozřejmě ovlivní financování v praxi. Milí kolegové, všichni víme, na jaké problémy narážíme, pokud je o administrativní kapacity našich členských států a zvláště se to týká některých eh, regionů. Už končím. Pouze na závěr uvedu, že Obecně řečeno, žádný nástroj není sám o sobě špatný nebo dobrý. Vždy to závisí na jeho použití v konkrétním kontextu a také na tom, jakou užitečnost má eh, v souvislosti s konkrétní situací. Důležitý je také eh, násobící efekt eh, jednotlivých nástrojů, které mohou mít. To uváděla i samotná komise. Vše by mělo být posouzeno případ od případu. Děkuji. Thank you. Děkuji, děkuji vám. Pan Hetman, prosím. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Já chciałbym bardzo serdecznie e, pogratulować. Děkuji Pani předsedkyně. Já si přeji poblahopřát panu Novakovi eh, k přístupu, který zvolil. To, co jsem vyslechl v jeho vystoupení, mě velice uspokojilo. Takže mm, blahopřeji panu Novakovi pro to východisko, které si zvolil pro zpracování tohoto dokumentu. On jasně označuje, že je nutná hloubková analýza situace, protože tu existují problémy a to je velice důležité stanovisko pro kvalitní mm, zprávu, která by měla přidanou hodnotu. Jsem, přesvědč, jsem přesvědčen, že tomu tak bude, nemám o tom žádné pochybnosti. Stejně jako kolegové, já jsem přesvědčen o tom, že neexistuje synergie ohledně všech těch existujících nástrojů a je nutné se eh, snažit o regionální rozvoj ve prospěch různých uživatelů. V současnosti strukturální fondy a všechny typy finančních nástrojů, které existují, bohužel se nedokáží vzájemně doplňovat. Každý ten fond existuje a funguje nezávisle a paralelně k těm ostatním. A cross-financing mezi sociálním eh, fondem a fondem pro rozvoj venkova, to je nepostačující. Takže to nestačí pro dosažení těch cílů, které jsme si stanovili. A proto jsem velice rád, že pan Novakov zvolil toto východisko, protože musíme se pustit do tohoto problému synergie. Náš kolega pan Novakov hovoří také o budoucnosti, tedy o tom, co se bude dít po roce 2020. Měli jsme už dávno zahájit tuto diskusi, pokud nechceme aby finanční perspektivy začaly s určitým spožděním. A u každého dokumentu tohoto typu, zvláště u těch, kteří hovoří o komplementaritě těch finančních nástrojů, musíme hovořit o otázce budoucnosti. Nejsem naivní. Nemyslím si, že z hlediska těch finančních perspektiv v této oblasti budeme moci něco změnit, ale jsem přesvědčen, že budeme moci měnit věci po roce 2020 a to proto, aby tady byla synergie mezi fondy, aby se více doplňovaly, proto, aby tento efekt byl významnější. A to nehovořím o zjednodušení, protože o tom hovoříme už tak dlouho. Samozřejmě, že je to důležité, ale je to prostě věc, která se neustále vrací. A co je tedy důležité v tomto stádiu? Důležité je připomenout ty hlavní body. A pokud bych měl něco navrhnout této analýze, tak je to to, abychom se podívali na ty různé fondy a rozlišovali tyto fondy. Existují například finanční nástroje, eh, které mají určitou ziskovost, jiné nikoliv. Možná bychom měli mít přístup, který by se opíral o určitý mix. To znamená, Eh, z hlediska těch, které jsou nejvýkonnější. Možná, že bychom tady mohli mít část subvencí, eh, které bychom si mohli ponechat, pokud výsledek by byl dobrý a pokud nikoliv, tak by se eh, měla splácet část těch získaných prostředků. Měli bychom přizpůsobit ten systém, udělat analýzu a mít skutečně systém, který by byl pobítkový, tak abychom vedli uživatele k tomu, aby se snažili o dobré výsledky, takže ten přístup je vynikající, který si zvolil pan Novakov. Děkuji. Hlásí se ještě někdo o slovo? Pan Van Nistelrooy? Eh, Děkuji. Budu hovořit obdobně jako předřečník. Neboť je zcela zásadní, aby právě náš výbor, výbor REGI, eh, tuto zprávu předložil. A tady prosím pana Novakova, aby se ještě jednou podíval na to, jaké studie existují o tomto tématu a určitě zjistí, že jich příliš mnoho není. Když se například podíváme na tom, kolik existuje studií mezi, o vztahu mezi finančními nástroji a vytčenými cíly, tak zjišťujeme skutečně, že jich doposud příliš mnoho není. U tématu EFSI. Ano, tady se každý den objevuje v tisku nějaké nové prohlášení, ale e, k, u těch finančních nástrojů tam to tak není. A tady se kladu otázku, o co vlastně jde. Chceme vzít peníze z finančních trhů a zainvestovat je do ekonomiky. Ano, ale jak to uděláme? Chceme podpořit projekty, které by v opačném případě vůbec nevznikly, protože s trhem či hospodářskou soutěží nemají vůbec nic e, dočinění. To možné není na volném trhu. To je možné právě pouze pomocí grantů, subvencí. A tady musíme úzce spolupracovat s výborem pro rozpočet, ale přesto u této zprávy jsme příslušným výborem my. Ale měli bychom to možná pojmout poněkud šířeji. A ještě jeden aspekt. Vy jste sám říkal, že nechcete hovořit přímo o synergiích. Já si myslím, že se na to musíme ještě jednou podívat. Ve finančním nařízení máme jistá ustanovení, která se toho týkají. My jsme řekli, že to chceme podpořit a komise eh, přislíbila, že zdvojnásobí financování. Musíme se tedy podívat do dalších vlastních fondů, jak to dosud fungovalo, jaké máme zkušenosti Některé zkušenosti se jistě liší. Některé členské státy jsou schopny absorbovat, jiné ne a nejsou to pouze rozdíly mezi starými a novými členskými státy. Například Bulharsko a Rumunsko to je také velmi zajímavé, jejich situace. Velký pokrok udělalo Maďarsko například v oblasti financování politiky soudržnosti. A ještě bych poprosil o to, abychom se rovněž podívali na finanční nástroje, které existují mimo naše fondy a prověřili si, zda tam existují jiná pravidla, jiné systémy. A pak se vrátíme zpět opět k otázce synergie. Kde jsou jaké rozdíly? Jsou tam možná nějaké rozdíly, ze kterých bychom se mohli poučit? Nevím. A ještě bych poprosil, přesně si zanalizujte a podívejte se na to, které studie k tomuto tématu již existují. Neboť máme přece Evropskou investiční banku a já mám pocit, že neustále hovoří o těchto možnostech, o těch nástrojích, ale vůbec nehovoří o tom, jaký dopad to pak mělo ve skutečnosti. A nezapomínejme na další aspekty, jako je výzkum Horizont 2020, sociální fond. To je vše mimo tuto oblast. Pokud byste toto mohli ještě více objasnit, zdůraznit, jaký je vztah mezi finančními nástroji a politikou soudržnosti a možná bychom to celé mohli zapracovat do našich diskuzí v parlamentu, která se bude týkat přeskumu v polovině období, tak si myslím, že bychom měli velice kvalitní základ. Děkuji, paní Breso. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych měla dvě stručné poznámky, protože já se teď zabývám zprávou, která v určitém slova smyslu doplňuje tuto zprávu. Jde konkrétně o fungování Junckerova plánu a příslušného fondu. A také budu hovořit o tom, jak eh, souvisí nebo doplňuje strukturální fondy. Prozatím to využití bylo pouze nízké, i když technologické možnosti existují, přesto tedy vývoj nebyl dostatečný. A možná je to právě věc, kde bychom měli zjednodušit spolupráci, respektive oblast, kde bychom měli zjednodušit spolupráci je společné eh, používání finančních nástrojů. Fond FC nemá zase tolik zdrojů, ale přesto by se dal využít. A to společně s dalšími finančními nástroji, které spadají pod strukturální fondy. Tím pádem bychom zajistili dostatečnou, dostatečný objem financování a vyhnali bychom se problémům, který e, zmiňovali ostatní, to znamená, míra financování e, Evropské banky přesahuje výhody, které by to mohlo mít, protože většinou se jedná pouze o malé projekty, takže tím by se to dalo řešit. Možná tímto způsobem bychom mohli zajistit eh, efektivnější politiky zaměřené na rozvoj venkova nebo území. Potom za druhé, Souhlasím s tím, co řekl pan Van Nils, Nistelroy. Nikde není řečeno, že finanční nástroje musí být pouze finanční nástroje eh, Evropské investiční banky. Naopak, existují i jiné instituce, které by měly být schopny eh, nabízet takovéto možnosti. A pokud se podaří vytvořit jednodušší nástroje například, protože ty eh, nástroje Evropské finanční banky jsou opravdu komplikované, mně se například stalo v minulosti to, že jsem se vzdala z důvodu nákladů i lidských nákladů jsem se vzdala řízení tak komplikovaných eh, nástrojů. Pokud by tedy kromě investiční banky nabídl ještě někdo jiný takovéto nástroje, které by byly jednodušší nebo transparentnější, nebo by se jednodušeji ehm, dali pochopit, snadněji srozumitelné v regionech, tak to by určitě bylo pozitivní. Dále, použití tzv. národních nebo územních platform, protože nemusí být vždy pouze národní, alespoň v těch velkých zemích mohou být menší územní. Tedy tento koncept by také mohl být eh, užitečný. Strukturální fondy a eh, Evropská investiční banka by se mohly zaměřit na eh, vytvoření takovýchto platform, které by potom měly za úkol pomáhat malým a středním podnikům, protože pro ty jsou finanční nástroje tohoto typu velice užitečné. Bylo by to tedy jednodušší a zároveň by to mělo takovou příslušnou dimenzi, eh, která by odpovídala potřebám území. Protože pokud eh, příslušní příjemci zjistí, že ty nástroje jsou komplikované, tak eh, oni nežádají. Ještě jednou tedy opakuji, myslím si, že bychom se o těchto otázkách mohli bavit společně, řešit to společně a pokud jde o mne konkrétně, s velkým zájmem si přečtu zprávu pana uh, Novakova a budu se snažit zajistit, abychom měli uh, koherentní pozici u těch bodů, které spolu souvisí v našich zprávách. Děkuji. Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo? Nikdo se nehlásí, dobře. Takže teď bych se vyjádřila s dovolením ještě já. Chci podpořit tuto zprávu a přijdu teď do bulharštiny, protože by bylo divné uh, s Bulharem hovořit anglicky, takže přejdu do bulharštiny. I za idejeta na gospodin Novakov. Chtěla bych ještě jednou vyjádřit podporu stanovisku panu Novakova a také podporuji to, eh, jak nám nastínil situaci. Já si myslím, že finanční nástroje nejsou nic nového. Finanční nástroje fungují na základě eh, operačních programů v členských státech a bylo tomu tak i eh, v minulém období. To znamená v letech 2007 až 2013. Zpráva účetního dvora je dobrým základem pro další analýzu problematiky. Nicméně finanční nástroje, které se používají v rámci těch jednotlivých programů, zůstávají na úrovni programu a tím pádem jsou jejich schopnosti a dopady omezeny. Jsou omezeny potenciálem toho konkrétního programu. Já se domnívám, že teď ve chvíli, kdy EFSI už byl spuštěn a funguje a začínají se vytvářet nové finanční nástroje, můžeme analyzovat jednotlivé úrovně zprávy finančních nástrojů. tak abychom se mohli dívat eh, ze širšího hlediska na možnost vytvoření synergií mezi veřejnými investicemi a granty na jedné straně a na druhé straně financováním ze soukromých zdrojů a bank. Samozřejmě nejde pouze o jednu banku, může se jednat o několik různých bank či institucí. Tím by se velmi obohatil ten návrh eh, ve zprávě a myslím si, že by to mohlo být eh, dobrým základem pro diskuzi. Po období, pardon, v období po roce 2020 bychom se měli snažit eh, využívat celou řadu různých zdrojů. Ne pouze veřejné financování, veřejné zdroje, ale také bychom měli zapojit soukromý sektor. Chci kolegovi popřát hodně úspěchů a budu jeho práci velmi podrobně sledovat a budeme se těšit na další návrh. Nikdo další se už do diskuze nehlásí, takže bude mít slovo znovu pan Novakov, pokud chcete odpovědět. A ještě předtím, omlouvám se, ještě předtím dostane slovo zástupce Evropské komise, pan Tomas Betun. Říkám to správně? Prosím. Ano, děkuji. Když jsem si vyslechl komentáře eh, členů výboru, tak mě napadá zvláště ta otázka týkající se finančních nástrojů, toho, jaký mají dopad a jak jsou implementovány. To je vlastně eh, úplně stejně relevantní, ale také u grantů. Když se díváme na finanční nástroje, chceme, abychom vytvořili nová pracovní místa na jejich, díky jejich použití, ale tak by to měl platit také u grantů. A když se podíváme například na podporu malého střední, malých a středních podniků, dáme jim 50% financování a musíme se dívat na to, jaký dopad to má, když je to poskytnuto v podobě grantu, což je jednorázové financování, anebo v podobě půjčky, což je e, dlouhodobější a je také možné zajistit, že se to za stejným účelem bude moci použít několikrát. Finanční nástroje jsou takové mechanismy e, plnění cílů a nic víc ale už samo o sobě to není málo. Měli bychom to ovšem mít na paměti, když srovnáváme finanční nástroje s granty, tak jak už eh, tady zaznělo. Někteří kolegové se k tomu dnes vyjadřovali. Granty samozřejmě nejsou, nejsou řešením pro nefinanční překážky. A to také bychom měli mít na paměti v rámci kohezní politiky, kde je nutné řešit eh, různé překážky tohoto typu nefinanční. Takže granty opravdu nejsou řešením ve všech situacích. Slyšeli jsme tedy uh, žádosti o větší použi- širší používání finančních nástrojů, pomocí těch je možné vytvářet nová pracovní místa. A také bychom měli mít na paměti, že předtím, než vydáme nějaké finanční prostředky, musíme se ujistit, že se vydávají na správný kontext. Dále, k právnímu rámci Předpokládá se, že když se vytváří programy a dohody o partnerství, tak správní orgány a regiony by se měly snažit eh, vytvořit ideální způsob financování, který se použije. Měly by se tím zabývat ještě předtím, než rozhodnou, zda se bude jednat o finanční nástroj či grant. A než se to konkrétně implementuje. V, samotné, v samotném programu by měla být tato analýza obsažena. A je jasné, že finanční e, nástroje nejsou určeny pro všechny typy projektů a věcí. Musí se jednat nebo musí být navázány na konkrétní uh, situaci na trhu. EFSI například uh, se dá použít pouze u finančně životaschopných projektů, to je jedna poznámka, potom za druhé musí být eh, ten projekt schopen přitáhnout také soukromé financování, soukromé odvětví a také se musí zaměřit na ty správné příjemce, správné malé a střední podniky. To je u většinu u většiny případů 90% všech financování se vydává, nebo z toho má přínos, mají přínos malé a střední podniky. Dále v nařízení se také uvádí, že předtím, než se použije e, finanční nástroj a je provedeno hodnocení ex ante, tak je nutné identifikovat selhání trhu případné a podrobně vysvětlit, zda je možné kombinovat finanční nástroj s grantem. V této fázi kdy se tedy rozhoduje o použití finančního nástroje, tak už v té fázi je v nařízení uvedeno, že je možné to kombinovat s granty. A je tam také několik konkrétních ustanovení na toto téma, uvádí se tam, zda se to provede v rámci jedné operace nebo dvou, zda je finanční nástroj a grant možné skombinovat do jedné operace, nebo zase bude jednat o dvě odlišné operace, což je výsledek zkušeností, které jsme načerpali v rámci předchozího období. A ještě pro vaši informaci, komise zveřejnila pokyny týkající se kombinování finančních nástrojů a grantů. Dokument byl vydán a e, dán k dispozici všem správním orgánům, tak aby byli schopni e, lépe zajistit tuto kombinaci a také, aby lépe nalezli správnou finanční skladbu. Takže finanční nástroje opravdu nejsou řešením e, na všechny situace. Víme, že granty budou i nadále potřeba u celé řady programů v rámci politiky soudržnosti. Dnes to představuje pouze menší část, méně než 10 projektu se financuje prostřednictvím finančních nástrojů a v souvislosti s tím často financujete jako uh, hlavní finanční subjekt Evropskou investiční banku. Evropská investiční banka je ovšem minoritní, když se podíváme na objem financování prostřednictvím finančních nástrojů. Většina toho pochází nebo je financována z eh, národních bank, regionálních bank nebo soukromých bank které se nachází v regionech a zemích. Takže to také bychom měli mít na paměti. I když Evropská investiční banka je samozřejmě důležitá, důležitý spouštěcí faktor pro vývoj nových produktů a technickou podporu, ale pokud je o financování přímo v terénu, tak národní banky a regionální banky hrají větší úlohu, klíčovou. Dnes tedy EIB, pokud je o objem financování, eh, představuje pouze takovou skromnou část, menší část a víme, jak situace vypadá, jsme eh, každodenně v kontaktu s správními orgány, i když změna, o kterou tady usilujeme, není náhlá, je spíše taková postupná. Bude to mít velké dopady na zadlužení, stav veřejných financí, na typ eh, programu, také to bude mít dopad na samotné příjemce, kteří po desetiletí dostávali granty. A mimochodem malé střední podniky jsou s tím často spokojeny. Jsou spokojeny s tím, že dostávají mm, půjčky za lepších podmínek, které jsou přesně navázány, alespoň v mnoha případech, na jejich obchodní profil. A potom to bude také změnu představovat pro zákonodárce. Není možné postupovat tady ze dne na den za obrovskou změnu. Například u eh, rizikového financování, což se týká finančních nástrojů, tak stát může vyžadovat mnohem větší podrobnosti a státní nebo národní agentury přesněji vědí, jak finanční nástroje mají dopad na uh, soukromý sektor. A to, to hraje klíčovou úlohu při rozhodování. Na závěr bych tedy ještě uvedl, že cílem, to už zaznělo, je zdvojnásobit eh, používání finančních nástrojů během současného programovacího období a v tomto kontextu také musíme zohlednit fakt, že je možné kombinovat eh, oba ty aspekty a budeme pracovat s členskými státy na další podpoře eh, tohoto postupu. Některé příklady už máte v kontextu naší technické podpory, například u energetické efektivnosti. Máme konkrétní příklady kombinací těchto dvou možností ze strany malých a středních podniků. Finanční eh, nástroje kombinují s granty, to je takový klasický příklad. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. Teď pan Novakov má slovo, aby eh, to celé uzavřel. Děkuji, paní předsedkyně. Já se ani nepamatuji, kdy naposled eh, kolegové z tak odlišných politických frakcí vyjádřili stejné stanovisko nebo podobné stanovisko k jednomu tématu, což je záruka toho, že zpráva bude vyvážena a podle mne také velmi kvalitní. Budu se těšit na příspěvek eh, od vás všech, na vaše podněty. A mým záměrem teď je, abych nevytvořil jednu ze sta dalších zpráv, která někomu přistane na stole a nikdo se tím dále nebude zabývat. Já bych chtěl, aby zpráva naopak byla praktická, prakticky využitelná pro příjemce. Vysvětlí se tam, jak řešit praktické problémy. Také to vlastně bude začátek diskuze o politice soudržnosti po roce 2020. Případně to zahájí diskuzi o správné skladbě financování z jednotlivých institucí odlišných a také správné kombinaci finančních nástrojů a grantů. Budu se tedy těšit na vaše podněty na zasedání stínových zpravodajů z různých politických skupin. Děkuji. Thank you. Děkuji. Budeme tedy očekávat, že návrh zprávy dostaneme někdy v říjnu, pravděpodobně, a hlasování pravděpodobně proběhne eh, v lednu. Takový je předběžný plán a uvidíme, jak to potom bude vypadat v reálu. Takže vám přeji hodně úspěchů. Panu zpravodaji přeji hodně úspěchů a teď půjdeme dále. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání po veřejném slyšení, které se konalo 15. června na výboru Regi, teď máme další příležitost stručně posoudit eh, výsledek vyjednávání mezi členskými státy a Evropskou komisí na téma eh, dohod, no, partnerských dohod a operačních programů, což je v souladu s článkem 16.3 nařízení o společných ustanoveních. Jak jistě víte, náš výbor se v lednu rozhodl, že vytvoří eh, prováděcí zprávu na toto téma a to poté, co komise přijala eh, v prosinci 2015 sdělení. Tím plníme povinnost, která je uvedena v článku 16 eh, nařízení o společných ustanoveních. Komise v příloze 2 eh, uvádí podrobnosti o jednotlivých členských státech. Dnes náš pan zpravodaj Lambert van Nistelrooy nám vysvětlí, poskytne několik předběžných zpráv tomuto dokumentu. Pracovní dokument jste dostali k dispozici od pana zpravoje minulý týden, já mu za to děkuji. A dále se plánuje zprávu představit, nebo návrh zprávy eh, představit v září. Hlasování potom s největší pravděpodobností proběhne na našem prvním zasedání v listopadu. Takový předběžný plán. A teď předávám slovo panu uh, eh, Fan Nistelrojovi, aby se podělil o svá zjištění, prosím přesně včas. Je 10 hodin a vám se to podařilo eh, stihnout do 10, takže skvělé. Skvělé, děkuji vám, děkuji za tuto příležitost. Mít na toto tedy celou hodinu, celou hodinu na výměnu názoru na toto téma. Toto je totiž jedinečná možnost. V období 2014 až 2020 je poprvé možné zjistit, co se opravdu děje, co vyplynulo z těchto dohod eh, uzavřených s členskými státy a opravdu si tady vyměnit eh, názory o tom, jakým směrem se chceme ubírat a zajistit, že naše politika funguje a také zjistit, zda je zatím její fungování uspokojivé. Na základě tohoto tedy představím svůj pracovní dokument. Jsou tam různé analýzy, informace a na základě toho budeme moci už eh, pracovat na zprávě. Několik věcí se tam bude muset ještě vyjasnit, protože samozřejmě se to týká celé politiky a na to je možné nahlížet eh, z řady různých úhlů. Také proběhne první výměna názorů na toto téma s Evropskou komisí na našem výběru, výboru, takže úvodem stručně z mé strany. je důležité si uvědomit, že jsme tady zvolili jiný postup. V nařízení eh, došlo k úplně novým změnám. Vycházíme z eh, konkrétních výsledků ve všech odvětvích. Evropská politika a financování se budou soustředit na vztahy eh, s členskými státy a příjemci a takto jsme postupovali. Podařilo se nám to. Navrhli jsme velice kvalitní postup kdy podmínky stanovené ex ante byly navrženy velice přísně. A měli jsme přesnou představu o tom, jak do situace zapojit eh, naše partnery, členské státy. To znamená, vycházeli jsme se zásady partnerství už od samého začátku. A také jsme se e, zaměřovali velmi podrobně na výsledky. Je tam stanoveno 11 tematických koncentrací a my jsme tedy vycházeli z výsledku. Je to vlastně taková revoluce, naprostá změna. Trvalo to nějakou dobu, než se nám to podařilo zavést a získat na základě toho výsledky. Takže zpráva podle článku 16 odstavce 3 nařízení o společných ustanoveních je vlastně situace, kdy úplně poprvé jsme zvolili novou metodiku, Teď už byla ta dálnice postavená, e, prostředky byly vydány a teď Evropa chce zjistit, zda byly splněny cíle politiky soudržnosti programů stanovených do roku 2020. Tyto cíle by měly být splněny, ale zároveň, zároveň e, nic jiného. To je hlavní cíl. Vidíte tedy, že toto je významná změna, úplně jiný postup a teď e, nastala vhodná chvíle k tomu, abychom zvážili, zda je to proveditelné, zda je to možné. Celá řada věcí nefunguje, když posloucháte rádio, čtete noviny, tak vidíte, že řada věcí nefunguje. A toto je tedy velká změna v tom, eh, jak financujeme věci, jak uzavíráme partnerství a tak dále. Je to velice konkrétní postup. A já jsem ve svém dokumentu eh, postupoval tak, že jsem, nebo eh, tam několik věcí a já vypíchnu to, co je důležité. Ze zprávy to jasně plyne. Během krize, to máte na straně 2 pracovního dokumentu, v řadě zemí se velká část eh, financování, které se vydávaly na řešení situace, tedy velká část pocházela z evropských fondů. Někde to bylo jinak, ale u řady zemí to bylo takto, takže my jsme chtěli samozřejmě zapojit a podpořit ty země, které mají eh, nižší HDP. Tak jsme postupovali a to se nám podařilo. Takže můžete vidět, co naše finanční nástroje opravdu dokázaly. Potom další věc týkající se komunikace. To je tam vlastně jako e, první bod. Po Brexitu A poté, co země, které dostávají obrovské financování od Evropské unie, například Wales, to je téměř neuvěřitelné mám tam jednoho dobrého přítele a tedy tyto země nebo tyto regiony si nejvíce stěžují. Pokud my opravdu nejsme schopni ukázat eh, náš úspěch, pokud nejsme schopni zapojit eh, občany eh, do naší věci, ukázat jim, že ti mají největší přínos eh, z této naší snahy o vytváření eh, nových pracovních míst, zajištění růstu a ochrany životní prostředí, tak v tom případě jsme neúspěšní, protože vždy se to svádí na byrokracii, na Evropu a tak dále. A já tedy říkám, kdo by měl hájit tuto politiku, pokud ne my. Teď si myslím, že se nám tady opravdu něco nepovedlo. Komise například eh, není dostatečně viditelná a v tom mém pracovním dokumentu to bude vypíchnuto jako hlavní věc. Můžete být eh, dobří, můžete mít talent, být kvalitní, ale přesto v nějaké fázi může dojít k neúspěchu. A v takovém případě se musíte zaměřit na postupy, metodiku a zjišťovat, jakým způsobem jsou do věci zapojení občané, eh, nástroje a tak dále. Potom tematická koncentrace, to fungovalo. Na slyšení jsme si vyslechli opravdu výraznou podporu od expertů a zástupců členských zemí. Ti nám opravdu říkali, že nám to pomohlo, že jim to pomohlo, pomohlo jim to stanovit si politické cíle a zapojit do věci také partnery. Zvláště ty, kteří se nachází ve městech a regionech a hrají tam hlavní úlohu. Díky tomu bylo možné sjednotit názory. A přesně to ukazují také čísla. Když se podíváte na čísla, tak to dokazují, že jsme dosáhli přesně toho, co jsme chtěli. Například do infrastruktury jsme investovali 10 miliard spolu s, e s ECF e a e, Fondu soudržnosti a to je obrovský úspěch. Ale úspěšní jsme i v jiných oblastech. To, že jsme si stanovili těch 11 cílů, bylo opravdu velmi úspěšné a i když si to podrobně přečtete, já si pamatuju, že minulý týden proběhla diskuze o podílu sociálního fondu bude, eh, pardon, sociální fond, tam eh, jsou kompetence sdílené. A zmiňuje se tam 25%. My jsme splnili 28%, my jsme dosáhli 28%. Takže to je tak trochu nesmysl. My dokazujeme toho více, máme lepší výsledky, lepší čísla a s tím právě souvisí ta tematická koncentrace. My jsme dosáhli dokonce lepších výsledků. A když si podíváte na to, jaké výsledky má ERDF, e cíl ERDF, například e, oblast e, cíle inovace a tak dále, i to, co souvisí se sociální problematikou, tam, tak tam jsou čísla ještě vyšší. Takže pokud je o dosažené výsledky, myslím si, že ty jsou skvělé, že se nám podařilo dosáhnout dobré mm, rovnováhy. Můžeme o tom případně eh, diskutovat, ale každopádně úspěch. Potom eh, podmínky ex ante, tam je to zase to stejné. Podařilo se nám to, říkali jsme, předtím, než dostanete peníze, tak musíte eh, předložit konkrétní návrhy, Některým zemím se to nepovedlo, ale prostě takto jsme eh, říkali, že budeme fungovat a takto to také fungovalo. Dokonce roku 2016, pokud jsme neměli eh, jejich programy a informace, tak peníze prostě nedostali. Měli na to tři roky, tři roky, což je dost. Takže to by také mělo mít eh, dopady a také to fungovalo. To také jsme si vyslechli během pořádaného slyšení. Zástupci, kteří tam vystoupili, říkali, ano, pomohlo nám to, pomohlo nám to při eh, plánování, zapojili jsme do toho příjemce financování a také organizaci jednotlivých programů krok po kroku. Jsem velice rád tedy, že to takto uh, dopadlo, že jsme se vydali touto cestou Potom eh, rozpočet, eh, stanování rozpočtu na základě výkonnosti výkonu. To si také myslím, že bylo eh, velice pozitivní, jsem na nás hrdý a musíme kolegům v parlamentu i ostatních politických skupinách ukázat, že jsme tady byli úspěšní. Potom synergie, o tom jsme jednali minulý týden, finanční nástroje, o to také zmíníme v naší zprávě, potom zjednodušení. Část o zjednodušení uvádí, že když propojíme tematickou koncentraci s dalšími oblastmi. Může to představovat eh, hodně papírování, možná jsme tam šli příliš daleko, nebo žádáme toho příliš, což je jedna z věcí, která bude v Omnibusu, dokument, který bude eh, zveřejněn eh, v druhé polovině tohoto roku. To se také bude projednávat v parlamentu jako e, právní návrh. Administrativní eh, kapacity, to je stále ještě důležitá problematika v řadě zemí. My jsme například navštívili Chorvatsko a další země v Pobaltí. V minulosti se začínalo tak, že vláda pracovala na, pracovala na tomto eh, typu programu a po dvou letech eh, už všichni odešli někam úplně jinam, vydělají si více jinde ve veřejné nebo soukromé oblasti, takže to je problematické a víme, že Určitým způsobem se to řešit dá, například poskytovat technické poradenství nebo spolupracovat eh, s územními or, eh, s mm, orgány na územní úrovni. Potom eh, otázka partnerství. Otázka partnerství, tam se to vyjadřuje jasně. Deset zemí se zapojilo tak, jak jsme to měli v plánu. Really the... Tedy splnila kritéria veřejných orgánů, dále byly tedy zapojeny i neveřejné organizace, obchodní partneři, partneři z oblasti vzdělávání, deset let více či méně bylo, deset zemí, promiňte, bylo více či méně úspěšných, ostatní ne tolik. Takže to nebylo až tak pozitivní. To by, by bylo takovým kritickým místem. Tolik eh, úvahy z mé strany. To celé je ovšem velmi komplexní záležitost. Má můj návrh zprávy bude předložen podle plánu v září a zpráva by měla být přijata do konce letošního roku. To, to nejdůležitější z mé strany a možná vy máte určité nápady, představy, můžete předložit pozměňovací návrhy a samozřejmě to můžete nadnést již nyní. Já jsem otevřen vůči veškerým podnětům. Předsedkyně, děkuji. Začneme s rozpravou. Jako první vystoupí stínový zpravodajové paní vestva Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně a milí kolegové. Dovolte mi začít dvěma poznámkami a možná jednou poznámkou, která asi není až tak příliš běžná, alespoň z mé strany v tomto výboru. Neboť skutečně rozhodli jsme se, vytvořit tedy zprávu k této zprávě o odpovědnosti, ale já si myslím, že je to možná příliš brzy, abychom nyní již hodnotili současnou eh, podpůrnou periodu, abychom vytvořili již konečné hodnocení. To je tedy kritika z mé strany. Možná jsme mohli pouze prostě poděkovat, ale chápu velice dobře, že v této zprávě jde zejména o to, jak bude vypadat příští programovací období tedy jak bude vypadat kohezní politika po roce 2021. A asi nám jde o to předložit určité návrhy. Takže já bych to spíš nevnímala jako kritiku, možná bych to vnímala jako takový otazník. Ehm, z mé strany takto na počátku a nyní ty pozitivní aspekty z mé strany, to je ta druhá poznámka. Myslím si, že Lambert van Nistelrooy ve svém pracovním dokumentu skutečně zmiňuje velice mnoho důležitých otázek, které se týkají budoucnosti a já ho podporuji a myslím si, že ho podpoříme všichni. A to je také věc, která byla, procházela již minulými zprávami. Musíme zviditelnit lépe politiku soudržnosti, což tedy znamená, že ji musíme být schopni lépe prodat, lépe, lépe prodat, komunikovat na venek a to je zásadně důležité, zejména v současné době, kdy skutečně jde o to, abychom občanům, lidem v Evropě nejenom vysvětlovali smysl Evropy, ale abychom jim ukázali, že je hmatatelný. Takže já s tím souhlasím. Souhlasím s tím, že ten, ta tematická koncentrace je dobrá věc a že funguje Odklonili jsme se od zásady takového přidělování plošného, to je, myslím, velice dobré, je to dobré rozhodnutí, které tehdy parlament učinil. Pokud chceme podpořit inovace, pokud chceme podpořit digitalizaci, pokud chceme bojovat proti změnám klimatu, tak toto je zcela správný přístup. A Lambert van Nistelrooy má pravdu také v tom, když říká, že se musíme věnovat tématu zjednodušení. I to je téma, o kterém neustále hovoříme zde na výboru, snažíme se pokročit, několik kroků jich bylo učiněno, ale není to ještě hotové, musí následovat další krok. Já osobně si myslím, a vzešlo to najevo také při posledních vyjednáváních o, politiky, o politice soudržnosti a o stru, strukturální politice. Já si myslím, že je důležité je zaměřit se na hodnocení partnerského přístupu. Občané, zúčastněné strany, lidé v regionech, ti musí mít možnost se účastnit na těchto věcech mít možnost jak si zakusit Evropu, mít svou vlastní zkušenost s Evropou. To je pro mě klíčové. Pan Vajnistoroj to právě říkal máme pozitivní reakce i negativní reakce. V některých regionech se to daří vynikajícím způsobem zapojit tedy lokální zúčastněné strany a orgány a v jiných regionech eh, to vůbec nefunguje. Tedy otázka, jak povzbudit regiony, ano, a řeknu to takto, jak možná donutit regiony k tomu, aby skutečně uplatňovali zásadu partnerství. Eh, tímto tématem se skutečně velmi zabývám, stejně jako mnozí z vás. Proto jsem ráda, že v pracovním dokumentu se to zmiňuje, že je to tomu věnováno dost místa a doufám, že to bude ve zprávě stejným způsobem. Eh, v některých jiných bodech, eh, pane Lambete, jsem poněkud znejiště, nejista. Nechápu například hodnocení finančních nástrojů a výkonnostní rezervy, tady jsem velmi skeptická, stejně jako už v minulosti. A nejsem si jistá, zda RIS3, tedy inovační strategie pro inteligentní specializaci, je skutečně tím hlavním základem pro vytváření politiky soudržnosti po roce 2020. Já bych si dokázala představit jiné možné základy, které si myslím by byly mnohem smysluplnější. Na závěr, zatímco mně zpočátku ten smysl té zprávy připadal poněkud zvláštní, nebo nebyl mi zcela jasný, musím říci, že pan pan Nistero jako zpravodaj vytvořil dobrý základ a proto se těším na další spolupráci, až jsem si jistá, že bude velmi konstruktivní. Děkuji a nyní pan Van Miltenburg. Je stínovým zpravodajem nevidím. Nevidím stínového zpravodaje za EKR. Takže pan Van Miltenburg. it's also a bit to talk. Děkuji. Budu hovořit eh, nizozemsky, protože eh, by bylo poněkud podivné, kdybych takto v angličtině hovořil Eh, s kolegou. Takže jedná se o článek 16 odstavec 3. Já jsem velice rád, že to byl právě pan Lambert van Nistelrooy, který se zabývá touto otázkou. Jedná se o optimální využívání Evropského investičního fondu a strukturálních fondů ve prospěch růstu a zaměstnanosti. Co se týče této otázky, komise už rozšířila mm, si sdělení ohledně využití. Jedná se o kvantitativní výčet a méně o kvalitativní vyhodnocení partnerství z hlediska programů a procesu. Já jsem rád, že konečně můžeme hovořit o tomto tématu a také můžeme Eh, více participovat hloubky na tomto tématu. Co se týče pracovního dokumentu pana zpravodaje, on odůvodněně říká, že současná politika soudržnosti podle vnímání občanů znamená prostě vydávat peníze a je zde otázka, za jakým účelem. A stále je tady určitý dojem, že se dělají stezky pro cyklisty, že se budují uh, zbytečně eh, letiště a tak dále. Takže tady je nutné lépe komunikovat ohledně investičních a strukturálních fondů, aby bylo jasné občanům, co se pro ně dělá. To také prohlásil pan Nistelrooy. Za druhé, co se týče využívání těch strukturálních fondů, tak eh, stále se prostě vrací otázka přiměřenosti těch výdajů. A já si myslím, že by bylo vhodné se zaměřit na výkonnost a na výsledky, eh, ke kterým eh, se má dojít po těchto investicích. Takže je velice důležité, aby tematická koncentrace byla rozšířena a aby tady byly v popředí priority. Musíme také společně zdůrazňovat projekty, které mají evropskou přidanou hodnotu. Dále se tu hovoří o flexibilitě. No, to je velice pěkné. Když se jedná o rozpočet, tak je to na místě. Ale co se týče stanovení cílu z hlediska 2020, tak tady bychom neměli rozvíjet tuto flexibilitu a měli bychom se držet cílu, které jsme si stanovili i z hlediska investic. Potom eh, podmínky, tak ty se musí také eh, dodržovat, eh, musí se eh, zkoumat, zda se uplatňují správné prostředky a vypadá to, že asi čtvrtina těchto závazných podmínek není dodržována, takže proč? Není to z důvodu nějakého protokolu, ale z toho důvodu, že investice do skutečné ekonomiky nedorazí anebo nedorazí včas. Takže bylo by dobré analyzovat jakým způsobem používat lépe tyto závazné podmínky, jak zajistit větší efektivitu využívání strukturálních investičních fondů. Dále bych chtěl upozornit na teritoriální spolupráci v Evropě, zvláště na možnosti přeshraniční práce, přeshraniční mobility, ale také mobility v rámci těch pohraničních oblastí a to v sektoru Eh, v sektoru dopravy. I tady potřebujeme určité indikátory z hlediska zaměření budoucí politiky. A rozpočet musí také v budoucnosti být eh, zvýšen. Víte, že máme tady 2,8 celkového rozpočtu, to je příliš málo, lidé jsou zklamáni. Eh, v této míře se nám nepodaří jak si Eh, potlačit význam těchto hranic. Tyto hranice stále brání teritoriální spolupráci, takže na to musíme pracovat, musíme urychlit fungování jednotného trhu. Strukturální reformy. V tom sdělení se o tom krátce hovoří. Ale propojení mezi kohezní politikou a evropskými doporučeními není úplně v pořádku. My jsme stále se odkazovali na eh, tuto zprávu o soudržnosti a konstatovali jsme, že například v jižní části Evropy ty investice nevedly k tomu, aby se dosáhlo těch eh, žádaných eh, výsledků, protože tady nebyly ty dostatečné reformy. Do výsledku jsme mohli dosáhnout, pokud skutečně ten stát dostal svým závazkům a pokud se tyto reformy realizovaly. A proto si myslím, že toto bychom měli zdůraznit výrazněji v této zprávě. Já jsem velice rád spolupracoval s panem eh, Van Nistelrojem, těším se na spolupráci také s dalšími stínovými zpravodaji a myslím si, že tato zpráva dostojí tedy tomu názvu, tedy maximalizace příspěvku Evropských strukturálních investičních fondů. Děkuji mnohokrát, paní Michel. Nejdříve bych chtěla srdečně poděkovat panu zpravodaji za popis jeho záměru my tady vidíme určité propojení mezi hodnocením na jedné straně a e, pak e, závěry, které z toho plynou pro budoucnost. A to souvisí s hodnotou této zprávy. Výslovně sdílíme zaměření, to znamená nezbytnost zjednodušení z hlediska administrativního průběhu a také je zde e, nutné, aby se jaksi odbourali ta, e, ty rezidua nevyužitých prostředků. Především tady vidíme tři kritické připomínky, kde by bylo e, jak si možné z naší strany vyjádřit poněkud diferencovaný přístup. Jednak se to týká zaměření na nové technologie e, ve výzkumu a vývoji. Já si myslím, to zaměření na digitalizace, tady nemusím proto agitovat jako eh, členka kult, samozřejmě na to kledu velký důraz a s tím naprosto souhlasíme, tedy s tímto novým směrem, ale tato mm, naprostá koncentrace na EKT eh, e podniky. Já nevím, jestli to je správná cesta, trochu o tom pochybuji. Když to budeme podporovat v budoucnosti, tak si kladu otázku, jak to bude vypadat s těmi malými městy a venkovskými oblastmi, které se budou cítit zanedbávány. Nevím, jestli toto zaměření je mm, správná cesta. Co se týče mm, vztahu mezi strukturálními fondy a finančními nástroji, tak tady mám také poněkud diferencovaný pohled na tuto věc. V současnosti tady vnímám příliš velké nebezpečí v tom smyslu, že by se eh, se objevovaly velké částky, velké subvence a že by docházelo k neproplaceným částkám. To tady není eh, přiměřené, musíme eh, se zaměřit na malé a střední podniky a tam se musíme snažit tedy aktivovat eh, finanční nástroje a také úvěry. Na to bychom měli klást důraz. A třetí boj, eh, bod, tady to vidím stejně, musíme pr- propojovat tyto záležitosti s politikou soudržnosti a evropským semestrem. Tady je to poněkud diferencované, já se domnívám, že podřízení nebo mm, to, to je ekonomické zprávě, eh, nevede nezbytně k cílům, které jsme si stanovili, ale o tom se bude ještě diskutovat z hlediska eh, stanoviska k zprávě ekonu. Děkuji za tuto předlohu a teď napjatě očekáváme tedy zprávu a budeme odpovídajícím způsobem participovat. Děkuji. Paní Vana, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, prosím o schovývavost za to, že tady není náš pan stínový zpravodaj. Já bych ráda za něj velice poděkovala panu fan Ministerovi za pracovní dokument a také za přístup, který zvolil, neboť dobře ukazuje, jak široká je paleta témat. My jako Evropský parlament bychom se neměli soustředovat pouze na e, témata, která jsou zmíněna ve střednědobém přeskupu komise. Měli bychom to prolomit a vnést do toho i další témata. Například princip partnerství, který je prostě zásadní v politice soudržnosti. Tady naprosto souhlasím s paní Westfal propojení nebo napojení na zúčastněné strany přímo na místě a na místní orgány a také na občany a občanskou společnost musí být nutně zajištěno. Sociální partneři, nevládní organizace, na ty myslíme, ale občani samotní a občanská společnost, na ty velice často zapomínáme. E, v politice soudržnosti je třeba zohlednit také poznatelnost a viditelnost evropské předavné podnoty. Hodnoty to je zásadní aspekt, na který se musíme velmi zaměřit. A musíme pracovat právě na viditelnosti Evropy, na rozpoznatelnosti Evropy, takže budeme mít dobré projekty, které budou financovány ze strukturálních a investičních fondů. V některých regionech byla politika soudržnosti v období krize jediným způsobem veřejných investic, který vůbec zůstal. Tedy politika soudržnosti je často mnohem lepší než její vlastní pověst, ale my na to musíme ukázat, poukazovat, musíme to sdělovat. Dále bych se ráda soustředila na úkoly v oblasti ochrany klimatu. To je téma, kde eh, nás čeká ještě příliš eh, mnoho, eh, příliš práce. Je třeba, abychom dokázali zaintegrovat ochranu klimatu do plánů a programů. Zatím to máme, ale jenom na papíře. V praxi to nefunguje, to je známo. Klimatický mainstreaming se odehrává pouze na povrchu, je roztříštěn, je třeba ho posílit a jít do hloubky. A pak ve sdělení komise je zmíněna ještě jedna věc, a totiž, že nedos, neexistuje dostatečný pokrok v oblasti zaměstnanosti a v oblasti boje proti chudobě. A tady jsme opět přímo u občana, který potřebuje, aby se tyto věci pohly a na to musíme zapracovat. Napracuju naprosto souhlasím s kolegy, co se týče těch tematických koncentrací, ale jsem také kritická, stejně jako paní Westphal, když zmiňovala, že inteligentní specializace je něco, co je bráno jako základ, ale že to nestačí, že je třeba vzít jiný základ a doplnit to například udržitelnost. A pokud hledíme na to, co tímto prismatem, tak je samozřejmě důležité ještě jednou přesně zanalizovat ekonomickou zprávu a evropský semestr. Pane historii, děkuji mnohokrát a velice rádi s vámi budeme spolupracovat. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat eh, kolegovi za dokument, který nám dal k dispozici už vlastně minulý týden. Takže díky tomu můžeme dnes vést tuto diskuzi praktickým způsobem. Pokud by se všem kolegům v budoucnu podařilo postupovat tímto způsobem, naši práci by to hodně zjednodušili. Teď zpráva o e, provádění, o které hovoříme. Týká se to sdělení Evropské komise z 14. prosince a já bych se chtěla vyjádřit k tomu, co je vlastně v samotném e, názvu. Výsledky maximalizace příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů. E, v dokumentu je to rozděleno podle jednotlivých členských států. My samozřejmě budeme očekávat eh, návrh dokumentu, návrh zprávy a potom se k tomu budeme vyjadřovat konkrétně, ale teď bych eh, zmínila předběžně několik věcí, které nás zajímají a které by podle mne měly být rozhodně projednány. Tato prováděcí zpráva rozhodně představuje příležitost provést takovou holistickou analýzu politiky soudržnosti a my e, sdílíme několik předběžných bodů, které jsou tam uvedeny. Jednak podle mne je velice důležité to zjednodušení simplifikace. Byla vytvořena skupina na vysoké úrovni pro e, zjednodušení a kromě toho, podle nás by byla také užitečná analýza komise o opatřeních, eh, které už byly na toto téma zavedeny za účelem zjednodušení, například eh, možnost zjednodušených nákladů. Vzhledem k tomu, že pravidla se neuplatní na EFSI a eh, Horizon 2020, budeme čekat s velkým zájmem konkrétní návrh eh, týkající se nějaké výjimky unblock. To si myslím by pomohlo, jak to bylo uvedeno v našem posledním návrhu Eh, návrhu. Tedy pomohlo by to eh, zajistit synergie mezi horizontem 2020 a eh, strukturálními fondy, aniž by normativní rámec byl příliš komplikovaný. Máme ovšem několik výhrad k použití finančních nástrojů, jak už jsem zmiňovala v souvislosti se zprávou pana kolegy Novakova. Musím znovu opakovat, že jsme proti takové zásadě, nebo proti té zásadě uvedené v eh, článku 23. Myslíme si, že takové řešení by bylo nebezpečné a šlo by to proti zásadám uh, územní uh, soudržnosti. Zajímá nás, jakým způsobem ta konkrétní doporučení pro jednotlivé země, pro jednotlivé země uh, byly plněny na, to, na, toto téma má, na toto téma máme velmi málo informací. Potom další věc, kterou bychom chtěli, a to je podle nás úplně zásadní, chtěli bychom zjistit e, další informace od komise k tomu, jak členské státy a regiony respektovaly zásadu partnerství. Chtěli bychom zjistit, jakým způsobem byla ta zásada uplatněna v praxi. Jak jistě víte, eh, politika soudržnosti by se dala ještě dále vylepšit, ale i přesto zůstává hlavním eh, nástrojem pro investice Evropské unie. A abychom politiku soudržnosti obhájili, musíme ji vylepšit. Musíme do toho rozhodně více zapojit, zapojit eh, občanskou společnost a zúčastněné strany, a to od samotného začátku, od eh, fáze programování. Nesmíme si předtím zakrývat oči, musíme mít k dispozici všechny informace, přesné údaje, tak abychom mohli pracovat eh, na příštím programovacím období a také eh, na tom, jak má politika vypadat po roce 2020. Děkuji. Děkuji. Teď má slovo pan Hetman. Děkuji bardzo, paní przewodnicząca. Nie chciałbym się powtarzać, bo už tutaj wiele osób przede mną powiedziało to, co... Děkuji, paní předsedkyně. Nebudu opakovat to, co tady už zaznělo ze strany ostatních řečníků. Já se soustředím na dva body, které mi připadají důležité a které musíme zdoraznit. Obecně se domnívám, že maximalizace nesleduje pouze realizaci cílů a vydání více než 700 milionů eur se spolufinancováním, pokud k tomu připojíme obě části. Nejedná se jenom o vytváření nových e, míst a o navýšení růstu a investic v Evropské unii. Ale musím říct, že eh, z tohoto hlediska naprosto souhlasím s tím, co řekl náš kolega Van Nisteroy. Je tady Eh, velmi eh, významný argument z hlediska udržení politiky soudržnosti a sice nezbytnost rozvíjet tuto politiku. To je velmi důležité a zcela souhlasím s tím, co řekl pan Van Nistelrooy. Lidé si dnes neuvědomují všechny ty pozitivní dopady, které souvisejí s existencí a fungováním politiky soudržnosti. Neuvědomují si, jaký dopad mají evropské fondy na rozvoj členských států. Mohu uvést příklad mojí vlastní země. Poté, co pan Nistelroj hovořil o Velsu. V mojí zemi jsme jednoznačnými příjemci těchto prostředků a jsme vděční za tuto možnost ale musíme lidem říci, tyto investice byly možné díky evropským fondům. A když to řekneme, oni um, odpovídají ano, tak to je v pořádku a pak přejdou na jiné téma. Samozřejmě nemůžeme očekávat, že se nám vrhnou kolem krku a budou vyjadřovat vděčnost, ale je nutné mm, zajistit dopad, eh, který by byl eh, vnímán. Musíme maximalizovat využívání těchto fondů a musíme klást důraz na mm, osvědčené postupy a na výsledky. Druhá věc, která je důležitá, spočívá v tom, že se musíme soustředovat na řešení odstranění překážek období 2014-2020. A to na úrovni komise, na úrovni členských států, ale také z hlediska regionu. Podle mého názoru, pokud se soustředíme pouze na překážky a nebudeme budeme identifikovat problémy, to je také důležité, ale vedle toho musíme hledat řešení těchto problémů. A tady mi připadá velmi důležité zajistit rychlou Eh, implementaci toho systému, který přináší řešení. Protože velice často mm, musíme, jsme jakými si mistry z hlediska zmapování problémů, ale musíme se snažit také o nalezení odpovídajících řešení. Takže podívejme se na to, jak řešit problémy, které jsme zmapovali z tohoto hlediska nejsme tak výkonní a jsou tady skutečné problémy, do kterých se musíme pustit. Dobře. Nejsme asi úplně šampiony v této oblasti, ale Portugalci jsou uh, šampiony. Teď budeme pokračovat, paní Tomašič. Děkuji, paní předsedkyně. Zjednodušení a e, výkonnost, to jsou dvě klíčové e, záležitosti pro období 2014 až 2020 a i poté. Očekáváme zjednodušení a Problém je, že skutečné zjednodušení a proporcionalita toho se nám zatím stále nepodařilo dosáhnout a navíc administrativní zátěž se navíc e, zvýšila během současného období. Potom zaměření ehm, po roce 2020 musí být na správních orgánech a také prostřední, zprostředkovacích orgánů. Klíčové je, abychom e, úlohu komise trochu přesunuli, aby se nevěnovala kontrole, aby bylo vše více flexibilnější a aby v nařízení bylo méně preskriptivních podrobností. Podrobn, eh, provádění by potom eh, mělo větší prostory a navíc bychom při eh, auditech zajistili právní eh, jistotu a vyhnuli bychom se retroaktivním rozhodnutím. A stručně bych se ještě dotknula výkonnosti a hodnocení ex ante nebo podmínek ex ante. Pokud je o výkonnost, tak eh, orientace na eh, výsledky se zlepšila od začátku programovacího období, ale ukázalo se, že je obtížné eh, řídit se novou programovací logikou, zapojit do toho prováděcí orgány a také žadatele o projekty. Navíc existují obavy týkající se rigidnosti přístupu, který si zvolila komise. Hlavní změny zapracované e, do reformy v roce 2013 by měly být ještě plně e, uvedeny do praxe během nějaké doby. Pokud je o podmínky ex ante, tak ty se použily e, a zvýšily efektivnost politik, ale ne všechny jsou považovány za užitečné. Některé se pravděpodobně podaří splnit ty podmínky, ale jiné jsou mimo, mimo kontrolu správních orgánů. Potom otázku, kterou si musíme položit, eh, je, jak zajistit eh, větší flexibilnost, abychom mohli reagovat na nové výzvy. Rezervy, které jsou k dispozici na národní úrovni i regionální, nejsou dostatečné. Eh, hodnocení uprostřed období je sice užitečné, ale pouze za předpokladu, že to vše bude k dispozici pouze jako možnost a ne povinnost. Děkuji. Děkuji, pane, paní Joffrido. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat kolegovi za tento pracovní dokument, který analyzuje hlavní aspekty týkající se politiky soudržnosti a také nový, uh, hovoří o nových výzvách, které nás čekají. Dnes je opravdu velmi důležité toto společně posoudit. Posoudit to podrobně, protože některé věci musíme opravit a musíme se také vyhnout eh, narušení této politiky. A zároveň chceme splnit očekávání eh, celé řady subjektů. Já plně souhlasím s, kolegem, s kolegou v tom, že je důležitá ta tematická koncentrace, zvláště z důvodu efektivnosti. Ovšem, moje stanovisko to ještě doplňuje a uvádí, že členské státy musí mít možnost volby, musí mít schopnost rozhodnout se, na jaká témata se zaměří a kam budou směřovat své prostředky. A to zvláště z toho důvodu, že je nutné respektovat zásadu subsidiarity. Ta uvádí, že právě členské státy a regiony znají nejlépe e, vlastní požadavky. A z toho důvodu by podle mne měly mít v této věci větší možnost rozhodování. Potom, některé regiony jsou velmi specifické, konkrétně ty uvedené ve smlouvě, a to by se také mělo zohlednit. i v Evropě, když se hovoří o programaci, tak o programování, tak kolega tam na to e, něco poznamenává v textu, věnuje se tomu a zmiňuje mimo jiné, že je nutné zohlednit tento aspekt, to znamená specifické požadavky konkrétních regionů. Já v této souvislosti připomínám, že právě e, během posledního roku, poslední době, se na našem výboru hodně hovoří o specifičnostech například ostrovů nebo horských oblastí a tak dále. Takže podle mne je nutné eh, na tomto i nadále pracovat a musíme uznat rozmanitost jednotlivých regionů. To je zásadní a parlament se k tomu nedávno vyjadřoval. Potom je tady další problém týkající se spoždění to uváděli už i kolegové přede mnou a říkali, že operativní, regionální i národní programy se často dostávají do spoždění, bohužel jsou spuštěny příliš pozdě a v několika případech to dokonce vede k tomu, že se vůbec nevyhlásí e, nabídkové řízení. Je to tedy významné riziko, problém a je to opravdu škodlivé, politování hodné. Spravodaj dále uvádí, že částky, eh, které nejsou vydány a použity, by neměly zůstat eh, v členských státech, ale měly by být vráceny do evropského rozpočtu. To by podle mne mělo být vyjasněno možná ještě předem, ex ante. Mělo by se předem říci, kam se v takovém případě finanční částky dostanou. Myslím, že rozhodně je nutné to definovat předem. Musíme předem stanovit pravidla pro použití takovýchto nevyužitých prostředků, abychom se vyhnuli tomu, že peníze potom uh, skončí v nesprávných rukou. Měly by rozhodně zůstat uh, k dispozici v rámci politiky soudržnosti. To je uh, hlavní cíl, který bychom měli sledovat. A teď ještě ke komunikaci. Já si myslím, že komunikace je zásadní věc. Neměli bychom ji přehlížet, Protože já jsem přesvědčená, že rozhodně zatím občané nechápou, jak moc je důležitá politika soudržnosti. Z toho důvodu bychom se měli opravdu na komunikaci zaměřit. Měli bychom se snažit eh, informovat o našich úspěších, o dobrých výsledcích, které jsme dosáhli v rámci politiky soudržnosti v Evropě a také musíme vysvětlovat, jak by Evropa vypadala, členské státy a také znevýhodněné regiony, jak by to všechno vypadalo, bez naší politiky soudržnosti. Musíme toto opravdu lidem sdělit, zaměřit se na komunikaci právě v této chvíli. Ve chvíli, kdy nastalo takové pesimistické klima, klima, které rozhodně jde proti hlavní zásadě, kterou jsme se stanovili, integraci a e, solidaritu mezi jednotlivými zeměmi. Takže rozhodně vyžadují to, abychom posílili tyto aspekty. Nesmíme zapomínat na to, že politika soudržnosti je jeden z pilířů Unie. Je na tom založena velká část eh, rozpočtu a velká část politik, takže rozhodně stojí za to eh, o tom šířit informace. Takže vám děkuji. Děkuji za slovo. Thank you. Děkuji. Hlásí se ještě někdo další? Nikdo se nehlásí, takže mi dovolte uh, se k tomu také vyjádřit, k té zprávě. Chci panu Van Nistelrojovi poděkovat za vypracování pracovního dokumentu, který jste nám dal k dispozici. Děkuji a děkuji vám také za většinu informací, které jsou tam obsaženy. Plně eh, podporuji to, co říkal stínový zpravodaj za ALDE a ještě bych k tomu doplnila několik věcí mých eh, soukromých přesvědčení. Za prvé, plně souhlasím s tím, že musíme začít eh, komunikací a zajištěním viditelnosti. Toto musíme zdůraznit, protože opravdu jde o přežití politiky soudržnosti, to za prvé. A za druhé, jde o to, že musíme vyslat občanům ten správný signál. Ještě bych eh, zmínila jiný přístup ke komunikaci a viditelnosti. Politika soudržnosti je velmi důležitá pro mnoho členských států, pro většinu regionů v Evropě, ale investice prostřednictvím eh, politiky soudržnosti v některých regionech nejsou důležité pouze pro ten daný region či zemi, ale jsou důležité pro hospodářství eh, celého regionu. Uvedu příklad. Když zmiňujeme například že investujeme v Bulharsku do eh, čištění vody nebo zpracování použité vody. Tak je to samozřejmě dobré pro Bulharsko, ale vybavení pochází z Německa, z Nizozemska a dalších členských států. A eh, to je jeden z přístupů nebo z věcí, o kterých evropské občany eh, neinformujeme. Hovoříme například o míře absorpce v členských státech, ale neříkáme lidem, o těchto věcech. Neříkáme jim, že například míra absorpce v jednom členském státě znamená také práci pro podnikatele nebo lidi v jiném členském státě. Znamená to vlastně práci pro celou EU. Výhoda jednoho regionu tím vlastně představuje výhodu pro celou EU. To je jeden eh, z přístupů, který jsem tady chtěla zmínit. A potom další věc, to je zase mé osobní přesvědčení. Myslím si, že můžeme pokračovat v rámci evropského semestru a také můžeme pokračovat s doporučeními pro jednotlivé země. Nejde totiž pouze o to, že jsou to požadavky pro členské státy konkrétní, což je věc oddělená od politiky soudržnosti, ale máme nástroj politiky soudržnosti, který nám umožní splnit také požadavky stanovené v rámci evropského semestru a doporučeních pro jednotlivé země. Dále máme strukturální fondy a politiku soudržnosti, to je takový celek, a na základě toho můžeme podpořit reformy, které potom dále podpoří implementaci a reformy v jednotlivých členských státech. To není cíl, kterého je možné dosáhnout v jednom konkrétním regionu, ale je to věc, která se dosahuje na úrovni členských států. Takže komunikace a zajištění viditelnosti eh, souvisí také s eh, cíly stanovenými v rámci evropského semestru. To bychom, tuto vazbu bychom mohli využít i v budoucnosti a na základě toho ukázat, jak důležitá politika soudržnosti je, a to nejenom pro investice, ale také pro zajištění rozvoje a provádění eh, reform v členských státech. To jsou dvě věci, které jsem k tomu chtěla říci a to je konec mého příspěvku. Pokud se už nahlásí někdo další, tak bych předala slovo zástupci či zástupci pan Čilar eh, Evropské komisi. Říkám to správně? Ano, ano, je to eh, dostatečně to v pořádku. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji také za možnost se tady dnes vyjádřit. Chtěl jsem poděkovat panu Van Nistelrooyovi za odvedenou práci. Abych byl upřímný, mám vlastně problém něco doplnit k tomu, co už zaznělo. Přijdem, jako bych poslouchal eh, našeho komisaře, protože ten eh, je úplně v souladu s tím, co tady teď zaznělo. Možná bych navázal pouze na jednu nebo dvě věci. K tomu, co je v pracovním dokumentu, ale i eh, k tomu, co zaznělo od členů výboru. Možná začnu také otázkou komunikace. Bereme v potaz to, co uváděl pan Van Nistelrooy a i ostatní, tedy to, že v této věci musíme dělat více, musíme se z toho také poučit. Pan Van Nistelrooy zmiňoval ten příklad Velsu. Vzhledem k mému přízvuku bych uvedla jiný příklad, a sice e, Skotska, skotské Vysočina, Vysočiny, která e, už 30 let pobírá také příspěvky a navíc e, jasným způsobem se vyjádřila pro, pro to, aby Spojené království zůstalo v Unii. Takže my se musíme zaměřit na to, že musíme usilovat o to, abychom se zaměřili na konkrétní členský stát či konkrétní region. To se týká programů v jednotlivých členských státech, a v jednotlivých regionech. Paní předsedkyně, ale pozitivní bylo také to, že bychom měli lépe informovat o tom, eh, jaké přínosy má politika soudržnosti ještě kromě investic. Tím bychom se měli dále zabývat. Potom partnerství. To také zaznělo několikrát dnes dopoledne. To je eh, klíčová součást politiky soudržnosti. Politika soudržnosti by bez toho nemohla vůbec fungovat. A my jsme si velice dobře vědomi toho, že je nutné zajistit aktivní zapojení místních partnerů a civilní e, občanské společnosti. Pardon. Vyslechli jsme si určité informace o tom, eh, jak se neuspokojivě tato zásada partnerství uplatňovala zvláště v současném programovacím období, ale zároveň musím říct, že jsme konkrétně eh, nezaznamenali zase to tolik informací. Bylo to spíše takové kuse, útržkovité a navíc se to dost těžko měří. Vždycky můžete říci, že by se partneři měli zapojit více, ale jak velká část toho je ve skutečnosti uh, úmyslem členských států? tedy to, že členské státy umyslně blokují eh, proces partnerství a do jaké míry to tak chápou ti partneři, nebo do jaké míry je to názor partnerů. O tom jsme nezískali zase tolik eh, podkladů či informací. A když jednáte s členskými státy, s, autor, s orgány, které mají eh, na starosti programování, tak ty usilují o zajištění partnerství tolik jako parlament či komise. Komise organizuje strukturovaný dialog eh, s ekonomickými a, a sociálními partnery, a to pravidelně. A tam jsme nenarazili na žádné konkrétní problémy. Takže je to rozhodně věc, kterou bychom měli sledovat, ale pokud byste měli nějaké konkrétní důkazy, tak by nás to velmi zajímalo, což by dokázalo opravdu, jaké problémy tady existují. A nakonec bych ještě navázal na to, co se týkalo spoždění. Spoždění eh, při implementaci to zaznělo několikrát. Padlo několik argumentů na to téma, ani ne tak dnes, ale spíše jinde. A to v tom smyslu, že některé požadavky v nařízení jsou příliš zatěžující, komplikované a způsobují spoždění e, zahájení jednotlivých programů. Nemohu říci, že bychom s tím za komisi úplně souhlasili. Mám pocit, a pan Van Nistelrooy na to také e, odkazuje ve svém pracovním dokumentu, tedy myslíme si, že to z velké části souvisí s tím, že musíme stanovit klíčové základní podmínky pro to, abychom zajistili opravdu efektivní financování později během eh, daného období. Na začátku to možná trvá o něco déle, ale později eh, v rámci toho eh, procesu to potom může být i prospěšné. A ještě k těm spožděním bych poznamenal, že situace není v rámci EU homogenní. Pokud by k tomu docházelo opravdu ve všech členských státech a stejným způsobem, tak by to možná představovalo argument, eh, protože je to opravdu příliš zatěžující, že požadavky eh, v nařízení jsou příliš komplikované, ale není tomu tak. V řadě členských států se proces eh, implementace výrazně zrychlil a nejenom ty členské státy, které mají menší prostředky, například Polsko. Polsko teď postupuje velice rychle, implementuje projekty velmi rychle, zadává zakázky i u velkých projektů, zahajuje se implementace rychle a tak dále. Takže možné to je. Možné to je i, eh, když existují ty nutné podmínky. I přesto ta implementace může běžet rychle. Tak to vidí komise. My samozřejmě velmi úzce spolupracujeme se všemi členskými státy, všemi eh, orgány, které mají na starosti programy, poskytujeme veškerou nutnou pomoc ale také zdůrazněme to, že je nutné, aby se zapojil i členský stát. Členský stát musí zajistit, že věnuje všechny nutné prostředky k tomu, aby programování a projekt byl spuštěn co nejdříve. Děkuji. Děkuji. Teď má slovo pan van uh, Nistelrooy. Děkuji. Děkuji za všechny návrhy a poznámky i za kritiku. Nejprve bych odpověděl eh, k tomu, co říkala komise. Já to beru tak, že v prvních letech jsme vlastně investovali do nové metodiky, do nového postupu. A také bychom k tomu měli uvést, že pokud nám toto v budoucnu nepomůže, tak jsme tomu věnovali dost času. Pokud nebude následovat velmi rychlá implementace, protože jsme investovali, eh, snažili jsme se dosáhnout pokroku, máme všechny ty dohody eh, s partnery, takže pokud nebude následovat rychlá implementace, bude to pro vás znamenat velký neúspěch. Toto byste si měli vzít z té mé zprávy. Potřebovali jsme nějaký čas na tu velkou změnu, ale myslím si, že teď už se bude eh, postupovat rychle i v budoucnu. Když se podíváte potom na politiku soudržnosti, tak zjistíte, že už není možné o tom vyjednávat dva a půl roku. Pokud by to v budoucnu nutné bylo, tak to znamená, že jsme naprosto selhali. Můžeme říci, a to ještě budeme projednávat s komisí, je to i ve zprávě, že tedy taková je situace, děkuji za poskytnutí informací, ale jak se z toho poučit? Je pravda, že teď můžeme postupovat rychleji a že tomu tak bude i po roce 2020. Také budeme potřebovat nějaký čas, a jde tedy celkově o to, abychom byli rychlejší. Když znovu začneme eh, s tou tematickou koncentrací a veškerou přípravou a i v budoucím období tomu věnujeme eh, stejný čas, já prostě myslím, že to nutné nebude. To eh, se mi zdá pozitivní. Kolega potom říká, není příliš brzy na uh, tyto kroky. Ano, vždycky je příliš brzy, ale zároveň může být příliš pozdě. Teď uh, se musíme podívat na to, jaký je výsledek. Co přesně budeme měřit, jaká máme kritéria, to všechno bude v roce 2017. Do parlamentu se dostane několik zpráv, členské státy budou muset podávat zprávy, ale my každopádně musíme věřit v náš systém, tematickou koncentraci a tak dále. Musíme mu věřit a pokud ne, pokud to nebudeme hájit, Každodenně se objevují e, zprávy v tisku, že nebo pokud se nebudou e, objevovat zprávy každodenně, že z FCE se vydali prostředky tam a tam, tak e, ten úspěch nezajistíme. Ten výsledek může přijít později, 2017, 2018, to je správné, jak uváděli kolegové, ale v rámci té celkové diskuze, eh, hodnocení uprostřed období a tak dále, se k tomu budeme znovu vracet. Potom zaznamenal jsem řadu kritických poznámek k evropskému semestru, to je velmi politická záležitost. Já to zmíním, tak jak už jsem to zmínil tady v tomto dokumentu, ale musíme se i podívat na to, co to znamená. A potom ta doporučení pro jednotlivé země. Ty máte ve zprávách pro jednotlivé země. Takže existuje mezi tím vztah, uvádí se tam například 70 eh, konkrétních doporučení pro členské státy souvisí s naší politikou a na to by se dalo pracovat. Není to tedy věc, která je striktně oddělená od naší práce a naší politiky, ne, už se to spolu souvisí a je to formulováno tak, jak eh, my chceme. Ne tak, aby to blokovalo celý proces. Jinak bychom mohli další spoždění nabrat pouze kvůli tomu rok nebo víc. Takže budeme se snažit eh, v tomto najít rovnováhu. Potom otázka partnerství. Komise má pocit, že e, si nikdo nestěžuje, takže je to v pořádku. Ale možná mě budete muset opravit, když si ale čtete zprávu výboru regionu, tak e, ti to tam vidí jinak. Parlament během vyjednávání postupoval tak, že jsme se zaměřili nebo vytvořili takovýto etický kodex postupy, protože jsme chtěli, aby od začátku všichni partneři, i ti nevládní, nevládní organizace byli zapojeni. Abychom komunikovali lépe, abychom se lépe podělili o naše úspěchy, o to, co pochází od nás. A to souvisí vlastně i s tou mojí první poznámkou. Jak ty naše výsledky prodat, jak komunikovat. Když lidé budou říkat, no dobře, ať si postupují eh, tam někde sami, jak chtějí, ale s námi to nesouvisí, tak eh, to bude problém. Nebudou to chápat jako něco, co se jich týká. A existuje opravdu rozdíl mezi jednotlivými částmi Evropy. My se musíme podrobně zaměřit na situaci se Skotskem. Já jsem například eh, minulé léto Skotsku navštívil. Lidi jsou tam opravdu nadšení. Ti ví, že například vývoj aplikované vědy ve Skotsku by nikdy nebyl takový, nikdy by nezaznamenal takový vývoj, pokud by o tom rozhodoval Londýn. A to je právě z toho důvodu, že v Evropě máme možnosti, které máme. Tímto způsobem skvěle funguje například tematická koncentrace u energetického přechodu a tak dále. Takže lidé o tom ví, ví, co pro ně Evropa udělala. Ve Velsu to asi vypadá jinak, ale na to bychom se měli podrobněji zaměřit. A potom se dostaneme k nástrojům, jak eh, stimulovat jejich použití. Dalo by se k tomu říct ještě mnoho dalšího. Omezím se ale pouze na poslední poznámku. Naznačoval jsem, eh, jak to je se vztahy. A potom druhý problém jsou ty spoždění a nevyřešené případy. Toto je fakt a komise by teď eh, mohla začít eh, plnit stanovené cíle. Komise uvedla, že se chce znovu vrátit k nějaké přijatelné úrovni těch nevyřešených případů. Řekli to, ale tady spoždění nastává z toho důvodu, že jsme začali tak pozdě. A je jasné, že nevyřešené případy nebo nezaplacené uh, faktury a že se toto tedy v budoucnu zlepší. To musíme jasným způsobem říci. Vše samozřejmě předvídat, nemůžeme, ale minimálně toto předvídat můžeme. Máme tam totiž závazky, potom programy, čla, zprávu podle článku 16.3, už se to celé blíží a kde tedy je ta platba? To možná bych také mohl zmínit. Musíme říci, eh, že změny jsou pozitivní, ale také pro kolegy musíme formulovat jasné varování v tomto smyslu. Je to i ve zprávě, která byla přijata minulý týden na plenárním zasedání. Není to pouze varování, ale je to věc, eh, o které můžeme s jistotou určit, že k tomu dojde. Je to v té zprávě, takže já vám ještě jednou děkuji, jsem ochoten se všemi na tomto pracovat a uvidíme v září. A mezi tím vám přeji příjemnou dovolenou. Děkuji. Děkuji panu fan Nistelrojovi. Budeme tedy v září čekat na vaši zprávu a i v diskuzi budeme později pokračovat. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je výměna názorů s Walterem Defau, generálním ředitelem z DG Regio. Regio. Doufám, že ho tady máme. Je tady? Je tady? Ne? Není? Měl by tady být. No, we didn't. No, no, no, no, we are on time. Na pořadu jednání se nic neměnilo, Zpoždění nemáme. Pouze na ně čekáme, na pana generálního ředitele. Okay, here we are. Dobře, takže jsme připraveni. Nikdy se nestála, že by pan Defau uh, měl spoždění. Dnes uh, ale také spoždění nemá. Takže vás tady s velkým potěšením vítám na našem výboru Regi, pane Defa. Dnes tady, tady máme pana generálního ředitele který se zabývá eh, regionální politikou. Plánujeme výměnu názorů. Pan Defa je tady dnes naposled, předtím, než opustí svoji současnou pozici generálního ředitele, kterou zastává už od února 2012. Říkám to správně? Ano. Takže dnes budeme, pane Defa, hovořit o několika klíčových záležitostech, které nás velmi zajímají, například vazbu mezi politikou soudržnosti a ekonomickou zprávou nebo řízením a přípravou e, politiky soudržnosti pro roku, pro roce 2020. V kontextu udělení absolutoria e, rozpočtového nás také zajímá zpráva o činnostech e, našeho výboru za rok 2015, e, o výsledcích politiky soudržnosti a přispěních k cílům 2020. Eh, Také nás zajímá řízení a interní kontrola a implementace ESIF. Poté, co si vyslechneme prezentaci pana Defa, má totiž eh, vypracovanou zvláštní prezentaci, dostanou slovo členové výboru, budete mít možnost eh, klást otázky nebo zmínit poznámky. Takže teď prosím, pane Defa, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pro mě je vždy potěšením uh, přijít na váš výbor a hovořit tady. Jak říkala paní předsedkyně, já se zmíním o třech hlavních tématech. Možná budu postupovat v opačném pořadí, protože nejprve bych se chtěl věnovat zprávy roku 2015 o těch činnostech z roku 2015, což se týká celého toho eh, procesu udělení absolutoria. To začala komise, nebo ten proces začala komise minulý týden. Přijala svoji výroční zprávu o výkonech a řízení. Když hovoříme v současné chvíli o strukturálních fondech, tak máme na mysli nové období. Nicméně, absolutorium se z velké části bude týkat ještě předchozího období. Je to z toho důvodu, že pokud je o platby, a to je součástí toho procesu udělení absolutoria. Došlo k několika platbám také e, v rámci nového období, ale to jsou takové předběžné platby. Budeme se zabývat tím, jestli tam došlo k chybám a tak dále, ale celkově ta hlavní zajímavá část, tu představují platby v rámci předchozího období. A u předchozího období, nebo možná dokonce ještě lépe v novém období, budeme mít velice kvalitní kontrolu a systém záruk. Tady to máte eh, v podobě grafu, je tam několik různých vrstev celého systému. Pomocí něhož chceme zajistit, že ty transakce budou opravdu zákonné a v pořádku a že my ty záruky jsme schopni nabídnout. Začíná to vlastně uprostřed, jsou tam e, správní orgány přímo v terénu. Ty jako první musí ověřit, že všechno postupuje tak, jak má. Potom je tam další úroveň, certifikační orgány, ty potom opětovně ověří, za všechny ty platby byly v pořádku a dostali se tam, kam měli. Potom e, přichází záruky eh, auditoři. Hlavní audit provádí eh, zase auditové orgány přímo v terénu. To je velice důležité. Místní auditové orgány odvádí tu hlavní práci a my jako komise potom e, spoléháme na jejich práci. Občas něco ověříme, zda fungují a postupují podle plánu v pořádku, ale když se podíváte na naši výroční zprávu o činnosti, tak můžete vidět, že z více než 90% spoleháme nebo závisíme na jejich práci. Naše činnost v oblasti auditech je tedy víceméně omezená, když to srovnáme s národními eh, audity, ale přesto eh, tam určitý počet jich je, více než 90 auditů bylo provedeno eh, v roce 2015 a Většina té práce spočívala v tom, že jsme kontrolovali činnost auditorů, ale částečně jsme provedli několik auditů také sami. Máme tedy velice kvalitní systém eh, kontroly. Všichni se samozřejmě zabývají těmi programy, kde jsou nějaké problémy. My tomu říkáme reservations, výhrady. Samozřejmě nemůžeme říct, že všechno je v pořádku. Není. Máme určité, máme několik různých výhrad, máme plné výhrady, částečné, to je jednoduché, full, to znamená plné, to znamená, že se to týká celého programu, částečné, to znamená, že se to týká pouze jednoho projektu nebo pouze nějaké konkrétní věci, konkrétní opatření. Potom máme také reputační výhrady, což znamená, že jsou to situace, kdy u programu je problém, ale eh, Evropský rozpočet to nepostihuje, protože jsme zatím platbu neprovedli. A proč jsme to eh, neprovedli? Z toho důvodu, že došlo k přerušení nebo pozastavení. Takže celkově máme 67 výhrad. A také tam potom eh, pod tím vidíte rozdělení pod jednotlivých zemí. Můžete si položit otázku, co se v této věci mění v porovnání s předchozím rokem. A to vidíte na příštím slajdu, na dalším slajdu. Pokud je o počet programů, tam se nemění nic. Máme i nadále 322 programů celkem, takže je to velký počet. Poměr výhrad, nebo počet výhrad se snížil. Měli jsme jich 77, teď jich máme 67. Potom vidíte, že i úroveň plateb je vysoká. Měli jsme teď jich 34 miliard, předtím to bylo 41 miliard, což ale znamená také, že se blížíme konci e, plánovacího období. Abychom byli schopni ochránit náš rozpočet. Přerušili jsme víceméně uh, stejný počet transakcí jako minulý rok, 117. A když se podíváme na konkrétní země, kde se vyskytuje nejvíce problémů, tak víceméně jsou to zase ty stejné země jako minulý rok. Španělsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika. Pokud je o částku platby, které jsme přerušili, tak ta je poměrně vysoká. Celkově se to týká asi 9 miliard eur, ale pozitivní na tom je, že ta pozastavená částka ke konci roku 2015 se snížila. Teď je to pouze 1,7 miliard. 1,7 miliard. Můžeme tedy vidět, že systém se zlepšil a máme stále méně důvodů pozastavovat platby. Potom e, důležitá věc, jaká je míra chybovosti. Tomu říkáme estimated risk range, odhadovaný, eh, odhadovaná míra rizika 3 až 5,6 je víceméně stejná úroveň jako minulý rok. Hodně se to snížilo, když to srovnáme například se situací před deseti lety, ale i přesto je to poměrně vysoké číslo. Je to vyšší než práh, který jsme si stanovili na 2%. Tady tedy před námi stojí ještě určitý kus práce, ale celkově ta míra nebo chybovost je lepší než v minulosti. Pozitivní je, a to je potom další číslo, které tam vidíte, CRR, kumulativní reziduální riziko, zní to komplikovaně, ale v zásadě je to jednoduché. I poté, co skončil minulý rok, stále docházelo k opravám. Poslední možnost provést opravy byla eh, ke konci období při uzávěrce a když se na to podíváte od začátku období 2015, a když zohledníte všechny opravy, ke kterým došlo na úrovni EU i na národní úrovni, a potom vypočítáte tu míru chybovosti, reziduální riziko, tak dostanete 1%. Můžeme tedy říci, že na konci se nám to podaří opravit, ale problém představuje to, že i nadále se velký počet chyb objevuje na začátku procesu brzy a my je můžeme řešit pouze tak, že provedeme finanční opravu, což ale my nechceme. My k tomu chceme předcházet, té chybovosti. Takže evropský rozpočet chráníme, ale přesto některé problémy přetrvávají. Při provádění politik a také ta možnost oprav, to je velmi důležité pro účetní dvůr, ale i vaši kolegové eh, ve výboru KONT na tom mají velký zájem. Když se podíváte na uvedená čísla, tak z toho plyne, že finanční opravy, které provádíme na úrovni členských států a potom také jako e, výsledek naší e, úlohy kontrole, tak ta čísla se výrazně zvýšila. To byl tedy stručný přehled toho, jaká je situace nyní, jak to vypadá, pokud je o e, zákonnost a správnost plateb. Je to stále politická oblast, kde je míra chybovosti vysoká, ale alespoň můžete vidět, že máme věci pod kontrolou. Dobře, to byla tedy první část. Teď se dostávám ke druhé části. Tady ještě stručně informace k tomu, jaká je situace, pokud je o podmínky ex ante. Jistě víte, že se to týká inovací, že tam jedna z oblastí e, jsou inovace a všechny Studie, které byly spuštěny, jejich první výsledky nám eh, ukazují, že lidé, kteří se zabývají podmínkami ex ante, to považují za užitečný nástroj. Domnívají se totiž, že se na základě toho zlepší kvalita programu. Ve třech čtvrtinách případů při přijetí programu potom už není žádný problém. Navzdory tomu se ale vyskytují některé problémy. Bylo vytvořeno asi 700 akčních plánů, protože se vytvářejí jednotlivé akční plány v eh, rámci každého programu. A můžeme tam, můžete tam tedy víceméně vidět, eh, v jakých oblastech se problémy vyskytují. Jsou to tedy ty podmínky ex ante, které nebyly splněny ve chvíli, kdy se program e, přijímal a kde se vytváří akční plán. Pokud je to tam zeleně, tak to znamená, že už jsou ty programy uzavřeny, což je v pořádku, ale tam, kde je to červené, tam to znamená, že se na tom musí dále pracovat. A lhůta je stanovena ke konci tohoto roku. Některé správní orgány a některé členské státy před sebou mají ještě velký kus práce. My jsme samozřejmě v kontaktu s členskými státy. Komise se snaží na toto upozorňovat, protože je to v zájmu všech. Je v zájmu všech, aby do konce tohoto roku byly tyto problémy vyřešeny. Chceme se samozřejmě totiž vyhnout pozastavování plateb příští rok. Takže to jsou podmínky ex ante, které se týkají konkrétních programů a potom tam máte další graf, kde je to e, zdůrazněno nebo zobrazeno obecně. Můžete vidět, že hlavní problém spočívá i nadále v oblasti veřejných zadávání zakázek. Členské státy některé tedy před sebou mají ještě kus práce. To byly tedy určité novinky a potom další novinkou je to, že v rámci evropského semestru a doporučení pro eh, konkrétní země CSR, že to jsou důležité referenční body pro ty programy. Programy se musí věnovat konkrétním CSR, těm doporučením a k tomu dochází na začátku eh, programovacího období, kdy se program vytváří. To znamená, každý rok komise aktualizuje situaci a zjišťuje, jak to vypadá, pokud je o CSR. Potom se díváme na to, které CSR jsou relevantní pro daný program a vyvstává otázka, zda je nutné ten program nějak pozměnit. Nechci teď zacházet do podrobností. Máme asi celkem 70 CSR, které jsou relevantní pro naše programy. My jsme si je všechny prošli. A v zásadě všechny jsou pokryty existujícími programy. To je pozitivní zpráva. Potom jsou tam ještě dva další, které by mohly být relevantní. Jeden se týká Rakouska, jeden Finska. A oba se týkají nutnosti těch zemí zajistit udržitelnost a cenovou efektivitu eh, odvětví zdravotnictví. Takže by případně mohly eh, spadat do našeho rozsahu působnosti, ale jak jistě víte, Rakousko i Finsko mají eh, tak jako tak ze strukturálních fondů pouze omezené prostředky a Prostředky musí být eh, soustředěny na čtyři eh, prioritní oblasti, jedna až čtyři, a zdravotnictví tam uvedeno není. Z toho důvodu, to je takové vysvětlení, to musí Rakušané a Finové vyřešit nějak svými penězi. To znamená, že nepotřebují za tímto účelem strukturální fondy, nemusí přeprogramovávat, měnit programy. Z formálního hlediska tedy nevzniká potřeba přeprogramování, vytváření nových eh, programů. Není také nutné mobilizovat tu první kapitolu, první část eh, makroekonomických podmínek. To byla tedy taková první kapitola, první eh, část makroekonomických podmínek, potom tady máte druhou část. Jak jste se jistě dočetli, jsem si jist, že jste o tom slyšeli včera. Rada ECOFIN se rozhodla o Portugalsku a Španělsku. O tedy padlo toto rozhodnutí a um, jistě víte, že to spadá do druhé podkapitoly makroekonomických podmínek. To je novinka a další krok teď spočívá v tom, že podle článku 23 musí komise informovat okamžitě Evropský parlament a také poskytne informaci o programech. To znamená, bude informovat o jednotlivých programech, které by případně mohly podléhat pozastavení. To jsou tedy nejnovější informace na toto téma. A jestli chápete, proč eh, k tomu nemám slide. To bylo tedy k podmínkám ex ante a doporučením pro jednotlivé země. Teď ještě stručně k politice soudržnosti po roce 2020. Situaci znáte, hovořili jste o tom už několikrát. Zmiňovali jste přeskum MFF, klíčové aspekty. A také politickou logiku, od které by se přeskum MFF měl odvíjet a na základě toho bychom potom dospěli eh, k diskuzi o situaci po roce 2020. Co je důležité, podle nás, a to jsme vysvětlovali také tady na výboru, je to, že chceme, aby návrhy komise, které budou ještě vytvořeny do konce, toho, do konce příštího roku, aby byly zaměřeny, pardon, založeny na e, konkrétních podkladech a důkazech. Z toho důvodu jsme spustili konkrétní studie, v rámci nich si zabýváme tím, jak to funguje v současném období, jaké možnosti se nabízí do budoucna a tak dále. Myslím, že některé zajímavé informace potom také ještě budeme mít eh, díky hodnocením eh, ex post. Jak jistě víte, máme, máme velmi eh, kvalitní hodnotící politiku, máme 14 různých balíčků o hodnoceních ex post. To dostanete k dispozici, až bude Eh, vše vytvořeno. Já bych se s vámi podělil v zásadě o dvě informace, které už teď známe a vyplynuly z hodnocení ex post. Co je nejdůležitější, i podle mne z politického hlediska, je, jsou výsledky ekonometrického modelu. E.G. ECFIN společně s GRC i námi všichni společně jsme e, vytvořili takový regionální model. A když se podíváte na jeho dopady během let 2007 až 2013, tak za prvé můžete vidět, že politika soudržnosti má pozitivní dopady na HDP ve všech regionech, všech regionech EU. A to se týká také těch zemí, které jsou čistými přispěvateli. Samozřejmě, má to větší dopady v východní části Evropy, ale pozitivní dopady zaznamenáváme všude, což je důležitý politický signál. A je to také velmi důležitý fakt. Potom druhá věc abychom si udělali představu o dopadu, který to má, ten dopad je opravdu uh, velký. Za, z jednoho eura, které jsme investovali v letech 2007 až 2015, eh, když se podíváte na veškerý kombinovaný dopad a podíváme se na rok 2030, protože některé dopady uh, vzniknou až postupně, tak každé euro vygeneruje dalších 2,17 eur. Často hovoříme o efektivnosti, eh, pardon, 2,70 eur. Často hovoříme o efektivnosti rozpočtu a v této souvislosti eh, jsou tato čísla velmi zajímavá. Když se na to podíváte podrobněji, můžete vidět, že 250 250 tisíc malých a středních podniků eh, dostali podporu, více než 121 tisíc podniků bylo vytvořeno a také bylo vytvořeno hodně nových pracovních míst, zvláště v těch malých a středních podnicích. A poslední věc, která ještě zbývá, to všichni velmi dobře známe. V mnoha zemích je naše politika hlavním zdrojem veřejného financování. Na to bychom neměli zapomínat – Spočívá tedy na nás velká odpovědnost. Chtěl jsem být stručný, to je tedy z mé strany vše. To je tedy můj poslední výstup na vašem výboru, jak uváděla paní předsedkyně. Bylo mi velkým eh, potěšením a ctí tady s vámi moci jednat, jednat například o modernizaci regionální politiky. A myslím, že se nám společně podařilo dosáhnout toho, že regionální politika je a nadále bude nejvýznamnějším evropským nástrojem, a to u e, dvou věcí. Jednak pokud je o vytváření nebo zajišťování růstu a pracovních míst a za druhé, pokud je o solidaritu. Já myslím, že to jsou dvě hlavní věci, které teď v současné chvíli Evropě nejvíce chybí. To tedy e, bylo za mne, bylo mi velkou ctí, děkuji vám za spolupráci a také přeji regionální politice hodně štěstí, také výboru Regi přeji hodně štěstí a vlastně vám všem osobně. Děkuji. A možná se ještě někdy někde zase uvidíme. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Bylo to stejně zajímavé jako obvykle, když jste byl na našem výboru REGI. Takže nyní eh, bych udělila slovo kolegům. Mám tady dlouhý seznam řečníků. Nejdříve bude hovořit koordinátor. Možná, že to bude eh, jaksi vhodnější, takže pan Distelroy, máte slovo. Chtěl bych vám poděkovat, pane generální ředitel, za všechno, co jste učinil. My jsme měli již několik jiných příležitostí, kdy jsme vám mohli vyjádřit díky. Ale toto vyhodnocení ex post je velmi eh, důležité. Eh, chtěl bych se zeptat, proč eh, Evropská komise nehovoří o těchto záležitostech? z hlediska zviditelnění je to důležité, když hovoříte o dopadech z hlediska HDP a uvádíte různá, různé číselné údaje, tak si kladu tuto otázku. Někdy to vede k určité neznalosti. Proč tak to nehovoříte také s Evropskou komisí? Někdy se říká, král umřel, ať je král, ale vy eh, nejste ještě mrtví, takže vy byste měl šířit tyto informace, podle mého názoru. Já jsem ani neviděl tiskové komuniké. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu také poděkováním. Pane Walter Defa, my se známe již mnoho let. Poprvé jsme se setkali kdy už jste byl příslušný pro regionální politiku, bylo to pod komisařkou Volmates, takže opravdu už je to velmi dávno, ale zas tak dlouhá doba to přece jenom nebyla. Takže já bych opravdu chtěla poděkovat za tu dobrou spolupráci, za partnerskou spolupráci, která vždy existovala také, za otevřenost vůči parlamentu. Já myslím, že to bylo zvláště důležité při rozpracování těch jednotlivých kroků eh, na úrovni parlamentu, který neměl příliš mnoho co říct z hlediska rozpočtu před 25 lety a eh, pak docházelo k zvýšení jeho akceptance na úrovni Rady a Evropské komise až do té míry, že se parlament začal eh, spolu účastnit legislativního rozhodování. My jsme tak postupovali poprvé minulý rok a byla to dlouhá štreka, dlouhá cesta parlamentu a vy jste nás dobře doprovázel na této cestě. Srdečné díky a mm, chtěli bychom eh, tedy popřát vše nejlepší, ne do důchodu, ale spíše v německy se říká do neklidného období vlastně. Já si totiž nedokážu představit, že by si někde seděl v Berlíně u zprávy a myslel na něco jiného. Takže, ale možná, že se tam někde setkáme u této řeky. Já mám mimochodem ještě jednu otázku. Možná se ti to nebude tak moc líbit. Ty jsi na závěr, jak jsi poznamenal, že včera padlo to rozhodnutí ECOFINu ohledně jaksi dopisů, které se zašlou Portugalsku a Španělsku. Myslím, že politicky to nemusím opakovat, ale Evropský parlament měl vždy velké pochybnosti většinově ohledně smyslu makroekonomické kondicionality. Upřímně řečeno, zpravodajové Lambert a já jsme byli eh, přesvědčeni, že jsme tedy nasypali tolik písku do toho soukolí, že to nebude moci fungovat. A nyní dva a půl roku později najednou ECOFIN vytáhne tuto kartu makroekonomické kondicionality. Mně tedy u toho není jasné, proč v době, kdy jsme právě rádi, že Španělsko a Portugalsko se jaksi dostávají eh, z té finanční ekonomické krize, což není jednoduché z hlediska té úsporné politiky, kterou Evropská unie v posledních letech praktikovala. A v této situaci, kdy skutečně je ta situace ještě labilní, tedy z hlediska ekonomické situace a snaha o ty reformy ve Španělsku a Portugalsku, tak se tady objeví ECOFIN a vydá tedy v podstatě tuto zprávu, odkazuje se na makrokondicionalitu a vy jste to před chvílí řekl, pozastaví se platby. Samozřejmě, že je tady mnoho neznámých věcí. Španělsko má teď 20 dnů na to, aby se k tomu vyjádřilo. Já myslím, že ty, ta doba by měla být delší a také by in, měl být parlament informován my máme teď týden před letní přestávkou. Jak by to mělo adekvátně proběhnout? K čemu nám bude, když v září budeme, pokud možno, informováni, když Španělsko a Portugalsko už bude předmětem rozhodnutí, která běží a které my nebudeme moci doprovázet. Eh, já se ptám, bylo by možné tady získat určité vysvětlení, tak abychom během té letní přestávky mohli ještě přemýšlet, jak k tomu přistoupit eh, v září. A bylo by dobré také vysvětlit, jak ECOFIN dospěl k tomuto takzvaně moudrému rozhodnutí ohledně využití tedy makrokondicionality. Děkuji, paní Tomášič, máte slovo. Mikrofon. I guess I, don't, I can't yell that, that loud. ECR believes that there are still challenges across a broad range of countries. Je pravda, že tady ještě existuje mm, velký počet různých výzev, které se musí řešit v některých zemích, zvláště z hlediska mobilizace těch veřejnoprávních subjektů a některé typy partnerů nejsou zastoupeni v těchto, part, v těchto projektech. Například občanská společnost není dostatečně zastoupena v těch programech ETC. A já bych chtěla vědět, jakým způsobem by se dalo reagovat na tuto výzvu pan Mettenberg. Já bych chtěl samozřejmě také poděkovat eh, panu řediteli a chci poděkovat eh, za veškerou práci, kterou se realizoval jako generální ředitel v tom uplynulém roce. Myslím si, že eh, si zasluhujete veškerou naši úctu eh, v rámci vaší práci, kdy jste ho, pracoval také jako auditor já jsem se podíval na tuto zprávu, výroční zprávu o činnosti, která nám byla poslána a také jsem se podíval na auditorské zprávy. Více než 50 chybu, chyb proběhne ve chvíli zadávání veřejných zakázek. Eh, předložili jste nějaká řešení, eh, jakým způsobem jsou tato řešení začleněna do revize směrnice ohledně veřejných zakázek? Eh, druhá otázka. New Europe v lednu eh, zveřejnila dokument, který jaksi se týkal zmrazení plateb, které navrhujete v souvislosti s Řeckem. Vypadá to, že tady existuje určitá kartelová dohoda, že se to týká eh, velkých podniků v Řecku, ale i zahraničních eh, podniků byly do toho jaksi zamíchány také evropské fondy, takže bych chtěl vědět, jaká je současná situace. Komunikujete s řeckými orgány na toto téma? Je to pro nás o to důležitější, že v září budeme v Řecku, takže bychom rádi měli více informací. Jistě si dovedete představit, nakolik je problematická tato situace v Řecku, pokud bude nutné zmrazit veškeré platby eh, fondu soudržnosti. Jinak vám samozřejmě přeji mnoho úspěchů i po prvním září ve vaší kariéře. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, tentokrát budu hovořit německy jménem své frakce Zelených. Chtěla bych poděkovat panu generálnímu řediteli za práci, kterou odváděla během posledních čtyř let a přeji mu mnoho štěstí do jeho dalšího života. Mohu pouze podtrhnout, že politika soudržnosti je asi nejdůležitější investiční nástroj Evropské unie. Je nejenom důležitá pro oblast ekonomikou, eh, ekonomickou, ale také pro územní a sociální soudržnost. A já jsem proto ráda, že jste zmiňoval slovo solidarita, neboť si myslím, že bude velice důležité ho zdůrazněvat také během našich příštích diskusí. Děkuji vám za to, že jste se dostavil k nám na výbor, děkuji vám za vaše úvodní slova. Mám otázku, která se týká evaluace ex post kolezní politiky 2007 až 2013. Když jsme se věnovali evaluaci ex post, tak jsme viděli, že v té studii, která se tím zabývá, byly zmiňovány dvě zkušenosti, které říkají, že sociální infrastruktury a kreativní hospodářství měly velice velký význam, jsou takovým motorem pro rozvoj ekonomiky na místě. A já se ptám, eh, máte pocit, že by bylo hodné tyto elementy ještě dále rozvíjet? Jaký je váš názor na další rozvíjení těchto elementů? Neboť eh, jedno, jednoznačný výsledek té evaluace bylo to, že lokální rozvoj země lokální rozvoj posiluje sociální infrastruktury a je to důležitý faktor do budoucna. Další poznámka, to je věc, která je pro nás pro zelené velice důležitá. Hovořili jste o tom, že příspěvek konexní eh, politiky koheze růstu se měří na HDP. A my jsme velmi proto, aby ta kritéria toho měření se rozšířila, aby to nebylo pouze jenom HDP, ale i další kritéria, tedy nad HDP. Víme, že komise se tomu věnuje již dlouho, my to velmi vítáme a já bych chtěla od vás ráda vědět, jak vypadá aktuální stav věci, tedy v ohledně tohoto rozšiřování, toho měření, že tam nebudou kritéria pouze HDP, ale sociální, pracovně trhní a další. Třetí otázka, budu stručná, Stela, podporuji to, co řekla kolegyně Krell. Také velmi kriticky vidím nedávné události, které se týkají bohužel provádění makroekonomických podmíněností, které my odmítáme. Nevede to k cíli, naopak je to kontraproduktivní. Také s ohledem na velkou skeptiku E, na velký skepticismus vůči Evropské unii a na Brexit. Takže to je takové dvojí potrestávání, nejenom ta sankce 0,2 HDP, ale dokonce to, že se zvažuje, že se pozastaví prostředky ze strukturálních fundů. E, Komise řekla, že ta opatření, která hodlá zavést, nepůjdou na úkor ekonomiky a růstu. A já se ptám, jak to chcete zajistit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Demato, máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za slovo. Také děkuji panu generálnímu řediteli za to, že nás navštívil. A nyní bych se ráda konkrétně zmínila o zprávě o činnosti GD Regi, o které hovoříme. Hovoříš to o 67 programech a 27 z nich má reputational basis a některé částečně. Částečně tady byly výhrady k určitým opatřením operativních programů a Itálie je právě na seznamu zemí, kde byly výhrady proti operačním programům, které se týkaly obnovitelných energií, výzkumu a konkurenceschopnosti. Pak jsou zde další oblasti. Týkalo se to let 2006-2007, kde také došlo k předložení výhrad. Bylo řečeno, že orgány neprovedly navržené opravy a že například na Sicílii je nutné ještě provést opětovný audit druhé polovině roku 2016 a že se na Sicílii očekávají skutečně finanční opravy ve velké výši. Můžete nám říct něco k tomu, jaký typ výhrad hodláte vyslovit vůči italským programu na období 2007 až 2013 a to je příčinou. A co je příčinou současné situace? Děkuji, mám sedm dalších řečníků na seznamu, ale nejdříve bych ráda dala slovo našemu hostovi, panu Defau, aby zodpověděl na položené otázky. Nejdříve děkuji. Děkuji i za slova díku na mou adresu. Pro mě bylo jistě já jsem s vámi velmi rád, tedy spolupracovala. A co se týče komunikace, je dobré ho vidět v kontextu. Některé aspekty, které zaznamenáváme z dokumentů, které se k nám dostaly, respektive konala se e, jedna významná událost týkající se komunikace, proběhla konference na toto téma a my navíc plánujeme ještě celou řadu dalších činností, kampaní zaměřených na komunikaci, protože já plně souhlasím, je jasné, že e, nejenom musíme dosahovat dobrých výsledků, ale také o tom musíme hovořit, musíme o nich informovat. A my jako komise tady máme opravdu velice důležitou úlohu. Chtěl bych ale požádat také vás, abyste použili materiál, který my budeme eh, dávat k dispozici, vytvoříme. Použijte to také u vás doma, ve vašich eh, oblastech a okresech. Bude to totiž eh, společná činnost, která nás čeká, společný úkol. Já vždy uvádím dvě čísla, která ukazují, že komunikace, a to zvláště v této oblasti, může mít obrovský dopad. Negativní je to, že pouze asi 30 Evropanů ví, že existují nějaké strukturální fondy. Nicméně ti, kteří o nich ví, uvádí, že ze 70%, tedy ti se ze 70% domnívají, že jsou kvalitní a zaznamenali nějaké kvalitní projekty. Pokud se nám tedy podaří eh, informovat více lidí o tom, co děláme, budeme moci eh, dosáhnout výrazného dopadu na občany. Takže to podle mne je taková slibná situace v oblasti komunikace, ale zároveň plně souhlasím s tím, že tady máme ještě před sebou kus práce. Potom makroekonomické podmínky. Pochopíte, eh, když nebudu zacházet do politických souvislostí, nechci vést politickou diskuzi, protože ta už proběhla a bude probíhat i v budoucnu. Nicméně, naše nařízení v této oblasti je takové, jaké je. Bylo přijato také Evropským parlamentem a radou. A já myslím, že bychom to měli chápat e, jako nařízení, které má dvě části. Jednak ta samotná právní úprava a potom je tam nějaká vazba na nás. A já hovořím pouze o té vazbě, která se týká nás. To je teď konkrétně článek 23, kde se zmiňuje o situaci, kdy je spuštěna, eh, jsou spuštěny ty makroekonomické podmínky. To je rozhodnutí, které bylo přijato mimochodem na radě včera. Poté, co komise na toto téma také vydala své sdělení. Teď musíme zajistit, abychom se doslova řídili tím, co je v nařízení uvedeno. A jako první krok, to už jsem uváděl, je to, že komise zašle Evropskému parlamentu úřední dopis, kde vás o této skutečnosti budeme informovat. A budou tam uvedeny také všechny podrobnosti těch programů, které by případně mohly podléhat eh, pozastavení pladeb. Dále otázka partnerství. Vy tuto oblast znáte, o tom často hovoříte, jak zapojit občanskou společnost do našich programů. To je věc, která je velmi důležitá v rámci této instituce, ale je to důležité i pro nás v komisi. Myslím, že během několika let se nám podařilo dosáhnout pokroku. Když zaznamenáte konkrétní příklady toho, kde něco nefunguje, tak prosím, spojte se s námi a sdělte nám to. My to v takovém případě můžeme příslušným orgánům sdělit a řešit to s nimi. Dále. Míra chybovosti, tam velkou část představuje zadávání zakázek, zadávání veřejných zakázek, to je pravda. Co v této věci můžeme dělat? Můžeme toho udělat hodně. My jsme vlastně dokonce vytvořili eh, plán zadávání veři, veřejných zakázek, takový akční plán v komisi, který spočívá v lepší informovanosti, poskytování pokynů pro správní orgány. Máme tam něco jako e, veřejné zakázky pro nevědomé, pro ty, kteří o tom nic neví. Prostě vysvětlujeme, na co je nutné se zaměřit. a jsou tam obsaženy i určité preventivní kroky, například navyšování administrativních kapacit. Plánujeme eh, výměny názorů mezi experty, tak, aby ty správní orgány, které se chtějí poučit ze zkušeností eh, jiných, mají tuto možnost, mohou se sejít s experty a znalosti si vyměňovat. Dále je tam jeden projekt, který jsem tady chtěl zmínit, a sice Jde o společný krok, společný eh, noučinnost s Transparency International. Máme takzvaný pak nebo pakty o integritě. Tam, kde eh, se nějakým způsobem zapojuje občanská společnost do monitorování, eh, zadávání veřejných zakázek, nějakých konkrétních věcech. Takže existuje několik pilotních projektů na toto téma v několika členských státech a tam, kde to existuje, pracujeme s Transparency International a nevládními organizacemi. A takže s těmi zadávajícími orgány a na základě toho se snažíme zajistit, aby zadávání zakázek bylo jasnější, transparentnější. Pokud by vás k tomu zajímaly blížší informace, tak myslím, že mý kolegové vám buď individuálně nebo celkově jako výboru tyto informace poskytnout. poskytnou. Dále. Přerušení plateb Řecku. Zaznamenali jste informace na toto téma v novinách. Já jsem podepsal uh, dopis minulý pátek, který se toho týkal a jedná se o eh, obezřetnostní opatření. My totiž, eh, když jako komise zasíláme platbu, tak se musíme ujistit o tom, že nefinancujeme nějaké nelegální platby, či platby, které by nebyly v pořádku. Žádáme tedy řecké orgány, aby nám sdělili, které smlouvy by potenciálně byly ovlivněny, kterých se to týká, a potom, jak eh, v tom chtějí dále postupovat. Až od řeckých orgánů dostaneme odpověď, zjistíme, jak dále pokračovat. Bude to pozastavení platit i nadále, nebo se to zruší a eh, platba proběhne. Jde tedy o takové obezřetnostní opatření, krok, který podnikáme ve všech podobných případech. A platby, kterých se to zatím týká, nejsou zase tak eh, obrovské. Jde o asi 15 milionů eur, něco, nějakou podobnou částku. Ale prosím, tady eh, se mě nesnažte nachytat, pokud je o tu konkrétní částku, to nemám možná úplně přesně. Já pocházím z města, můžu to říct proto, protože s tím projektem nemám nic dočinění. Je to průmyslové město a díky regionálním fondu tam vznikla takzvaná pop akademie. Byla podpořena a v Mannheimu, v tomto starém průmyslovém městě, takto vznikl klastr ve čtvrti, která dříve byla sociálně velice problematickou. Takže to je typický příklad pro inovativní politiku, která zároveň prostřednictvím integrace do rozvoje města má velmi pozitivní sociální dopady. To je tedy jedna oblast, která skutečně je velmi důležitá pro budoucnost. A pokud hovoříme o inovacích, tak bychom vždy měli zmiňovat i sociální inovace a myslet na ně. Nyní vidím, že ano, budu prokračovat raději anglicky. Uváděli jste, že významný je i vývoj na místní úrovni. S tím nemohu než souhlasit. Na základě strategie o inteligentní specializaci si myslím, že jsme se snažili více zaměřit eh, právě na takovém přístupu odvíjející se od konkrétních míst. Neměli bychom o tom hovořit eh, obecně na, místní, na národní úrovni, když inovace potom probíhá um, pouze v několika oblastech přímo v terénu. Z toho důvodu je to důležité. Potom HDP a to, co jde nad rámec. Tady jde o sociální pokrok, o ten usilujeme A já osobně si nemyslím, že při distribuci finančních prostředků bychom měli vycházet eh, z tohoto typu ukazatelů. Z metodického hlediska jsou totiž komplikované, nemáme k dispozici harmonizované údaje a tak dále a tak dále. Ale zároveň jsou velmi užitečné pro uh, lidi přímo v terénu, v regionech. Když se podíváme na můj region, tak jak to tady vypadá, pokud je o řízení, jak to tady vypadá, pokud je o veřejné služby. A potom můžete na základě toho zjistit, zda jste na tom dobře či špatně. Tam takovéto sofistikovanější ukazatele mohou hrát významnou úlohu. A HDP je příliš obecný ukazatel. Myslím, že ty sofistikovanější eh, ukazatele by byly velmi důležité a my se to snažíme také podporovat, jsou zásadní pro analýzu na regionální úrovni. Mohou se stát základem pro vytváření efektivních programů. Itálie v letech 2007 až 2013, to byla vaše poslední otázka. Když se podíváte na mou prezentaci, můžete vidět, že Itálie v letech 2014 a 15 Pardon, 2014 byla problematickou zemí, ale 2015 už tomu tak není, takže situace se zlepšila a chápete, já už totiž teď stárnu a už, si pamatuju, už možná si nepamatuju uh, tolik, ale mohl bych uvést konkrétní příklad týkající se Sicílie a pokud chcete další podrobnější informace, tak se s námi spojte a my vám je dáme k dispozici. Děkuji. Myslím, že jsem prošel všechny otázky. Děkuji. Ano, pokryli jste všechny otázky, které uh, doposud padly, ale teď budeme pokračovat. Proběhne uh, druhé kolečko otázek a odpovědí. Prosím. Vážená paní předsedkyně, eh, děkuji panu Defa za toto vysvětlení. Lituji, ale chtěla bych se vrátit eh, k CM. Vy jste hovořil o situaci v Itálii v předchozím programovacím období. My víme, že Španělsko patří k těm státům, které roku 2015 měly potíže. Získali jsme některé informace na toto téma. 22 z 23 bylo zablokováno. Jednalo se o 1800 milionů, přesně se jednalo o 600 milionů z hlediska strukturálních fondů. A já jsem velice znepokojená. Doufám, že se podaří deblokovat, tedy odblokovat tuto situaci. A teď bych se vrátila k makroekonomické kondicionalitě. Pochopila jsem to tak, že nařízení zde stanovuje postup ale pokud Španělsko, nebo lépe řečeno vláda, předloží určitou reakci, je možné, aby komise a rada rozhodly, že nebudou eh, aplikovat tato opatření z hlediska strukturálních fondů, nebo se domníváte, že ten nástroj je již spuštěn nezadržitelně a že opatření se uplatní. bez ohledu na konkrétní eh, částku, která eh, je součástí této pokuty. Samozřejmě to eh, nesouvisí s odblokováním těch strukturálních fondů. Ráda bych věděla, jak to vypadá ve skutečnosti, protože jistě si dovedete představit, že to znepokojení je obrovské my jsme ve Španělsku eh, vyvíjeli velké úsilí, mělo to velký sociální dopad a dnes je země znepokojená. To v žádném případě nepomáhá zlepšit imič eh, Evropské unie. Pan Ban? Děkuji, paní předsedkyně. Stejně jako ostatní, i já bych eh, panu Defa poděkovat za to, jakým způsobem eh, s naším výborem spolupracuje, také individuálně s europoslanci. Eh, Samozřejmě mu přeji hodně úspěchů v budoucnu. Měl bych tři stručné poznámky, pokud dovolíte. Pane Defa, my kolegové v tomto výboru se ze mne už dělají legraci e, z toho, jak velké financování pobírá Wales a zároveň hlasoval pro to, aby e, Británie vystoupila z EU. Říkám si, zda je to tím, e, že si Velšané eh, říkali, že možná když vystoupí z EU, tak jim to doplatí eh, centrální vláda, ústřední vláda. Během celých těch let ovšem se informace o našich projektech nešířily ani lokálně u nás, ani na úrovni EU, takže pokud my chceme chránit strukturální fondy pro roce 2020, musíme nalézt způsob, jak lépe eh, spolupracovat s místními orgány či regionálními a jak šířit informace, jak dělat reklamu strukturálním fondům a našim projektům. Doufám, že v takovém případě bychom se vyhnuli podobným problémům. A potom další věc týká se rozpočtu. Zvláště mi jde o rozpočet na příští rok. Víme, že návrh rozpočtu eh, navrhuje 23,5% eh, škrty v 1B na příští rok, v eh, oddíle 1B. Nevím, jak, tomu, jak to můžete ovlivnit vy ale myslím, že teprve začnete pracovat na tom, jaké dopady to bude mít a možná byste nám mohli sdělit, eh, co v této činnosti chcete pracovat a jaké dopady to pravděpodobně bude mít, protože se mi to zdá jako výrazný škrt. Mm, fondy v oblasti politiky soudržnosti a programy by tím mohly být eh, ovlivněny. A potom ještě poslední otázka týkající se udělování absolutoria, paní předsedkyně. Rozpočet, eh, pardon, výbor pro rozpočtové záležitosti se tím zabýval a já jsem tady trochu, respektive eh, často se šíří takový eh, skeptický názor, někdy se tam směšuje eh, chybovost podvody, to je něco úplně jiného, měli bychom to jasně odlišovat a také si myslím, že bychom měli usilovat o zjednodušení, simplifikaci. Hovoříme o tom často, ale rozhodně je možné eh, zjednodušit způsob, jakým tady věci fungují. Můžeme eh, zjednodušit situaci pro orgány, žadatele a tak dále a tím také snížit chybovost. Víme, že komise vytvořila skupinu na vysoké úrovni, která má za úkol zjednodušovat a i kolegové by k tomu eh, určitě chtěli přispět, ale nejse, není jasné, v jaké fázi teď, eh, není jasné, eh, jakým způsobem budou vydávána doporučení a tak dále. Takže můžete nám vysvětlit, jak prakticky bude skupina na vysoké úrovni fungovat a jak by mohla věci opravdu zjednodušit? Děkuji. Děkuji, pan Boščinár. Thank you very much. Děkuji. Vím, že času máme málo, takže pouze dvě stručné otázky. Jaká je aktuální situace, pokud je o akreditaci správních orgánů? Má země totiž o to usiluje v říjnu. V říjnu má v plánu eh, zaslat dokumenty komisař, komisi na toto téma, takže jak to vypadá? A za druhé, jak dlouho trvá akreditační proces poté, co jsou dokumenty eh, zaslány komisi? Děkuji. Thank you. Děkuji, to byla stručná otázka, respektive otázky. Teď pan Julan. Julán. Julan. Oui, merci. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, pane Defa, za vaši prezentaci. Já bych chtěl se stručně zmínit o Brexitu a o dopadech Brexitu na politiku soudržnosti. My víme, že britské regiony využívají eh, tyto fondy a kladou si nyní otázky. Po výsledcích referenda ty regiony, které využívají nejvíce eh, strukturální fondy, se znepokojí z hlediska pokračování v jejich mm, projektech a podmínek platby. A v podstatě vedle eh, této otázky je tady celá ta politika soudržnosti, která bude tím ovlivněna. Bude se muset eh, vyjednávat o těchto nařízeních a Brexit Eh, také eh, bude vést k tomu, že některé regiony eh, budou měnit své místo z hlediska klasifikace, tedy rozvinutých, nerozvinutých, přechodných a tak dále. Takže jsou tady tyto otázky. To všechno slyšíme a e, pak se nám říká, pokud se tedy nespustí článek 50, tak e, se bude pokračovat z hlediska těchto britských regionů a této politiky soudržnosti. To je sice pěkné, ale je to jakési statut quo. My víme, že ty věci se pohnou a dokážu si představit, že vy jste to nedali pod koberec a že jste začali jak si předjímat tu situaci a začali jste se tím zabývat. Takže bych rád slyšel pár slov z vaší strany. Z vaší strany. Navíc teď máte větší svobodu ve vyjadřování v souvislosti s vaší individuální situací, takže budu rád, když se něco na toto téma dovím. Děkuji, budu hovořit portugalskému mou mateřštinou. Děkuji mnohokrát, pane generální ředitel, že jste se dostavil mezi nás a děkuji vám za vše, co jste učinil pro kohezi. Je důležité si uvědomit, že Portugalsko by nebylo ve vaší, je důležité, že aby Portugalsko nebylo jako problematická země. Já jsem portugalská a dokonce z velmi ohledlého regionu z Madeiry. Jak jistě víte, komise prostřednictvím dvou komisařů tady zvolilo trend, který je podle mě velice nebezpečný, a to je tedy aplikace zásady makroekonomické podmíněnosti. Další ostatní komisaři se přidali k těmto dvěma a žádali o sankce pro dvě země, pro Portugalsko a Španělsko, protože neplní pak stability a růstu a hrozí jim, že jim podastaví prostředky z kohezních fondů. Tyto dvě země, které se nacházejí v přechodném období pro, po projce, pro, proto je to velmi ne, problematické. Není to, není to smysluplné. Jak si myslíte, že země jako Portugalsko, které právě se dostalo z těch nejhorších problémů, může snést to, když na ně uvalíte ty sankce? Jak to budou vnímat občané? Já si myslím, že vy máte manevrovací prostor, že byste měli jednat jiným způsobem, než uvalit akce, sankce. Proč tedy komisa ne, naslouchá tomu, co jí říká například eh, E, výbor hospodářský a sociální, který je velmi proti sankcím. A dále pozastavení prostředky z kohodních fondů, to přeci vůbec není správný postoj. My potřebujeme pomoc a ne, abyste nás ještě více trestali. Chápete vůbec, jaký dopad budou mít tyto sankce právě na periferní oblasti, jako je Madeira, Azorské ostrovy a Kanárské ostrovy? Navíc Azory splňují deficit. Myslel na to někdo? Víte, kolikrát různé evropské země nedodržely veškerá ta kritéria a ty cíle? Asi 30krát. A proč najednou se tady aplikují ty sankce? Ještě prostřednictvím kohezních fondů. Nemám vůbec nic proti Francii, my jsme na Evropském mistrovství proti ní vyhráli, ale proč tedy Francie tady má nějaké lepší postavení, výjimku? Já si myslím, že ten způsob, jak ten celý proces byl nastartován a zaveden, je skutečně ostudný. A evropští občané celé ještě více ztrácí svou víru v Evropu a nedivte se tomu za těchto okolností. Děkuji, pan Buda, prosím. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc pentru prezentările făcute. Uh, Aș dori să fac doar o, o remarcă legată de ceea ce înseamnă politica de coeziune și faptul că este... Děkuji, děkuji vám. E, co vlastně znamená kohezní politika? A co představuje pro státy, které se staly e, ještě přednedávnem členy EU? Mnoho investic se děje pouze pomocí prostředků z kohezní politiky. A rád bych zdůraznil jednu věc. Často se na to zapomíná, alespoň veřejně se o tom příliš nehovoří. Ty investice jsou z 95% použity třemi podniky, zejména na východě Evropy. Vše se tedy dováží, i té stavby silnic to vše jde z vnějšku. Nemají z toho prospěch naše vlastní firmy. Co to tedy znamená? Kdo vlastně staví tu infrastrukturu na výhodě? v východě Evropské unie. To jsou vlastně firmy z jiných zemí, takže ty z těch investic, které jsou u nás, také mají uživitek. To je vhodné si uvědomit, že ta západní Evropa z toho rovněž svůj profit má. A jak vypadá současná situace? Například Velká Británie, zejména v oblastech, kde došlo k největším investicím z Evropského fondů, no tak v těchto oblastech se rozhodli, že chtějí opustit Evropskou unii, což nás vede k závěru, že občany vůbec nevědí, co je to vlastně Evropská unie, neznají ty výhody, které přináší. A proto já se ptám ještě jednou, a týká se to tedy toho sdělení, já chápu velmi dobře, že jste hovořil o tom, že je třeba zintenzifikovat komunikační proces, ale nemáte pocit, že by bylo důležité navýšit zapojení občanů přímo do rozhodovacího procesu. Občan občanů a místních orgánů. Mám tím na mysli do těch procesů, kdy se rozhoduje o tom, jakým způsobem se budou červat, čerpat prostředky z evropských fondů, abychom tady měli skutečně účast ze strany občanů, místních orgánů, tak aby občané sami rozhodovali o těch projektech. Tato možnost Znamená, že je třeba občanům poskytovat dostatek informací, ale zároveň je třeba je prostě naprosto nedílně zapojit do veškerého rozhodování. Děkuji a nyní má slovo pan Nilsson. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Budu velmi stručný. Během posledních 20 let ve Švédsku důvěra do Evropské unie Evropskou unii pomalu stoupala. Ještě nyní po Brexitu byla provedena další akce a keta a důvěra opět stoupla. 63% Švédů má důvěru v evropskou spolupráci. A jedna z příčinou tohoto stavu, asi ne ta ne jediná, ale jedna z nejdůležitějších je právě politika soudržnosti, zejména sever Švédska, což je region, který já osobně znám nejlépe, je charakterizován tím, že tam Politika soudržnosti probíhá právě na nejvíce v duchu spolupráce, regionální a místní spolupráce. Investujeme co možná nejvíce do regionálního a lokálního rozvoje, stejně tak jako ve Skotsku. A všichni ví, že velká část této práce by nemohla být vůbec zafinancována bez podpory z evropských fondů. A z tohoto pohledu můžeme eh, severní Švédsko tak trochu srovnat nebo připodobnit ke Skotsku. Pan Nistory o tom hovořil. A kohezní politika dokázala zaintegrovat místní a regionální úroveň. Pokud já jakožto starosta hovořím se svými občany a říkám jim, že toto můžeme uskutečnit Díky Evropské unii sice část peněz sami investujeme, ale dostáváme podporu z EU. Když jim to takto vysvětluji, tak to občané chápou. A já bych se vás chtěl um, zeptat na jednu věc. Tato spolupráce s místní a regionální úrovní je důležitá, ale chápe to i zbytek komise. Nyní se soustředíte na Junckerův plán a další témata, ale já se ptám, chápe i zbytek komise to, jak důležité je zapojit regionální a místní úroveň do politiky soudržnosti? Politika soudržnosti to ví, to je jisté, ale vědí to i ostatní. Vy nyní, eh, jak si jste v poslední váze svého činnosti v komisi, takže si myslím, že byste mohli některá témata jasněji nadnést. Děkuji, pan Celer, děkuji paní předsedkyně, děkuji také panu generálnímu řediteli za spolupráci a já doufám, že se eh, setkáme v Berlíně na pivo, že půjdeme znám několik dobrých eh, míst a že i nadále tedy zůstaneme ve spojení. Děkuji mnohokrát za vaši přednášku. Já jsem zpravodaj ve výboru pro rozpoč... kontrolu rozpočtu za rozpočet na rok 2015. Hovoříme o tom na jedné straně, že neustále je tady ta klasická diskuse o chybovosti, ale na druhé straně v čím dál tím větší míře také se ptáme po výkonu. Jaký výkon, jakého výkonu bylo dosaženo pomocí těch fondů? Heslo performance-based budgeting, tedy rozpočet orientovaný na výkon. A já si myslím, že pro mě osobně by bylo velice nápomocné pro mé hodnocení a proto, abychom si dobře uvědomili, co očekáváme od politiky soudržnosti budoucnosti, to, abychom do popředí poslavili ty správné aspekty. A vy to činíte. Nyní probíhá diskuze a zaznělo to již eh, z úst kolegů, jak to bude probíhat dál. Pokud tedy chceme mít politiku soudržnosti, chceme tedy mít politiku soudržnosti v té dosavadní klasické formě, nebo chceme rozvinout nějaké nové formy. A nyní máme Evropský fond pro strategické investice, EFSI. A pokud eh, eh, se dívám na ty poslední zprávy od EIB, ale také od místo předsedů komisařů, kteří se tím zabývají, a pokud se tedy dívám na to, čeho bylo doposud pomocí tohoto fondu dosaženo, že jsme tady měli relativně málo prostředků, které jsme investovali z evropského rozpočtu a ze strany EIB a pomocí těchto omezených prostředků se nám podařilo nakumulovat eh, velké investice, velký objem peněz. Tak eh, z tohoto pohledu se dostáváme do diskuse, co tedy bude budoucnu tím nástrojem, nástrojem, který bude zajišťovat nutné investice kohezní fond, strukturální fondy, které často jsou spolufinancovány s veřejných rozpočtů, které nemají k dispozici dost peněz a které podléhají často velmi komplikovaným pravidlům. Bude to tedy toto, nebo půjdeme jinou cestou? Eh, vezmeme ten jiný nástroj, který momentálně již eh, využilo 26 států a to je ten, bude to ten nástroj budoucnosti a to spíše, že rozpočtová situace se nelepší, čelíme celé řadě výzev, Na evropský rozpočet se tedy obrací celá řada výzev, jsou tady dodatečné fondy, jsou to ty svěřenecké fondy, pak máme nové finanční nástroje. A já se ptám, že pokud EFSI, který je naplánován zatím do roku 2017, se nakonec ukáže jako úspěšný program, bude pravděpodobně potřebovat další dodatečné prostředky z rozpočtu. Ovšem, rozpočet je nyní již v takové situaci, že si nedokážu představit, odkud ty peníze půjdou. Nedokážu si představit, že kolegové ve výboru ITRE či ve výboru pro dopravu budou opětovně ochotni vzdát se prostředků z nástroje CEF nebo z horizontu 2020, nebo ty stropy v důsledku eh, nároku migrantské krize, uprchlické krize jsou již vyčerpány. A pokud se dívám na návrh rozpočtu na rok 2017, tam se to jasně potvrzuje. Jak tedy vypadá diskuse na komisi nyní v současné situaci? O čem uvažujete? Jaké nástroje chcete budoucnu považovat za prioritní? ta klasická kohezní strukturální politika, která samozřejmě pro nás je velice důležitá zde na výboru, bude to ona? A nebo spíše půjdete tou cestou smíšeného financování těchto nástrojů, kdy části evropského rozpočtu se použijí a doplní se to penězi soukromých investorů a údajně to má být úspěšné což my tedy ještě nevíme, protože nejdříve nám to někdo musí dokázat, že to úspěšné je, zatím je to vše pouze na papíře. Děkuji. Děkuji, velice děkuji a e, kolegové vás nešetří, všichni očekávají, že budete e, odpovídat e, čestně, že využijete příležitosti a odpovíte na všechny otázky, takže prosím. Děkuji, paní předsedkyně, pokusím se. Začneme španělskem. Tady padly dvě otázky. První z nich se týkala vysokého počtu výhrad na rok 2015. Hlavní problém ve Španělsku spočívá v tom, že tam máte tu e, kombinaci národních a regionálních úrovní téměř ve všech programech. Těch programů tohoto typu je e, velký počet a to potom má dopad e, všude jinde. Z toho důvodu vidíte e, v této věci vysoká čísla za Španělsko. Zároveň ale musím poznamenat, že všechny španělské výhrady jsou pouze částečné. To znamená, že se to týká pouze některých částí programu, ne celkově, programu jako takových. Pozitivní je to, že v novém e, programovacím období už jsou věci vyřešeny. Teď máme mnohem eh, lepší, racionalizovanější strukturu a efekt přelévání jednoho IB eh, do jiného by neměl v budoucnu nastávat zase tak často. Dále padla otázka, a s tím souvisela ještě i jiná otázka portugalská, a týkala se makroekonomických podmínek. Nejprve jedno vyjasnění k této věci. Nebudeme hovořit o pozastavení plateb, o to nejde. Platby, eh, pardon, eh, eh, otázka spočívá spíše v těch závazcích, závazky a ty, které budou částečně situací ovlivněny. To se týká roku 2017. Jak jistě víte, v letech 2014, 15 a 16 už proběhly tři části, eh, tři takové podskupiny těch závazků byly vytvořeny a ne všechny byly zatím plně využity. Takže nejprve budeme pracovat na těch částech na rok 2014, 15 a 16 a až potom se dostaneme k roku 2017. Dále komunikace. Tady jste formulovali několik žádostí na komisi. Musím říci, že z velké části s tím souhlasím. Pokud vy máte zájem, tak můžeme vytvořit dokonce brožurky podle jednotlivých zemí s konkrétními programy. Pokud by vás to zajímalo, chcete to eh, k dispozici pro vaši činnost, seznam projektů, něco podobného, tak se prosím eh, spojte s osobami v komisi, které mají na starosti komunikaci. My samozřejmě vám v tomto chceme život zjednodušovat a zefektivňovat vaši činnost. Plně souhlasím s tím, že komunikace musí probíhat na místní úrovni. Nebudeme vést tuto bitvu, tedy uh, organizovat komunikaci na úrovni Bruselu. Tady samozřejmě novináři zajímá pouze to, co se nepodaří, věci, které nefungují. Protože i když něco nefunguje, nějaký projekt nefunguje v jiné zemi než té vaší, tak je to samozřejmě vždy v závorkách pozitivní zpráva. novináři toto zajímá. Ale koho zajímá fungování a naše úspěchy. Zajímá to lidi. Lidi, kteří z toho opravdu mají přínos. Takže opravdu tady bychom se měli přenést na místní úroveň. A my mimochodem takto postupujeme. Máme zastoupení na místní úrovni, pořádáme také různé školení pro správní orgány, takže i ty orgány mohou využívat eh, své rozpočty, své prostředky na komunikaci efektivněji. Je to například v podobě eh, plakátů, kde je vlajka Evropské unie a uvádí se tam, že ten a ten projekt byl eh, financován z Evropské unie, což je samozřejmě v pořádku, je to pozitivní, ale musíme jít nad rámec toho, musíme dělat mnohem víc než jen to a to zaznělo několikrát. Potom rozpočet 2017. Na rok 2017, ano. Zaznamenali jste uh, propad v platbě prostředku a to uh, odráží skutečné potřeby. Není to žádný rozpočtový problém, ale je to z toho důvodu, že správní orgány nám takovéto informace eh, poskytli, říkali, takovéto potřeby máme, takovéto platby budeme potřebovat v příštím roce. Dále padla otázka týkající se postupu jmenování. Musím říci bohužel, eh, že je to tomu tak jako vždy spoždění, ke spoždění dojde na začátku období. Do určité míry je to normální vývoj, protože programovací období se částečně překrývají, to předchozí období ještě pokračuje, začíná nové zároveň, ale přesto eh, tu práci která vzniká, musí odvádět ti stejní lidé. Nikdo samozřejmě nechce přijít eh, o své prostředky, takže se soustředí spíše na to předchozí období. A Během toho přechodného období tedy nedostáváme velký počet žádostí o platby. Tak je tomu v současné chvíli. Co je ovšem důležité, to musím poznamenat v rámci diskuze na toto téma, protože lidé často říkají, ta politika nefunguje a důkazem toho je to, že plateb je málo. Ne, v této věci musím poznamenat důležitou věc. V rámci nového období jsme chtěli, my všichni, zvýšit kvalitu naší činnosti. A velmi kvalitní projekty a velmi kvalitní výdaje také znamenají, že tomu bude předcházet velká příprava podmínky ex ante a tak dále, ale týká se to také zprávy a kontroly, jmenování, eh, proces jmenování je poměrně náročný. Je to z toho důvodu, že od samého začátku musíme zajistit co nejnižší míru chybovosti. Všechno toto potom vede k tomu, že Proces eh, vyplácení plateb se malinko zpomalí, nebo dojde ke spoždění. To je důležité, to musím poznamenat, eh, když se hovoří o rozpočtu na rok 2017. Neplatí už situace, která existovala před několika eh, lety, kdy jsme měli tak velký počet nevyřešených věcí, že nás to blokovalo. Teď tomu tak není, takovéto problémy už neexistují. Potom udělení absolutoria. Dobře, děkuji za to, že připomínáte, že nesmíme snižovat chybovost a podvody. A dále, pokud je o činnost skupiny na vysoké úrovni, Zaměříme se především eh, na situaci příjemců, na příjemce. A mimo jiné budeme nabízet eh, ještě zjednodušenější možnosti nákladu. Místo toho, abyste museli eh, odvodňovat nějaké výdaje tady a tady, tak budeme spíše postupovat na základě jednorázových eh, plateb, paušálu a tak dále, na základě různých odhadů a podobně. Tím pádem státní zpráva i osoby, které na tomto pracují, budou moci zajistit, že se to zjednoduší pro příjemce. To je tedy jedna eh, část naší činnosti a druhá část se týká finančních nástrojů. Tam to vypadá velmi jednoduše. To se bude provádět jednoduše v praxi. Pravděpodobně tam budeme také usilovat o zjednodušení a spojíme se, nebo zajistíme také to, aby FC fungoval lépe. Pokud ještě o postup jmenování, tak tam je obrázek takový trochu nejasný. Některé země v tomto už postoupili ku předu, jiné méně, dochází také ke spožděním ve jmenování, což potom samozřejmě způsobuje také spoždění u plateb. Z toho důvodu vyvstávají problémy. Ovšem, poté, co je proces jmenování ukončen a je to potvrzeno, tak potom e, mohou peníze plynout. V té otázce Brexitu zůstanu loajálním úředníkem do poslední minuty. A nic vám neřeknu ohledně mých vlastních představ, které se týkají Brexitu. Ale co se týče současné politiky, Spojené království je členským státem se všemi právy a se všemi povinnostmi. To znamená, na úrovni programu se pokračuje. Je to velmi jasné. Jeden z mých kolegů na jednom zasedání řekl generálním ředitelům v této oblasti, se musíme naučit říkat celou pravdu. A to je nevím. Ohledně budoucnosti. To je tedy jediná poctivá reakce, kterou můžeme říci. Ale já jsem si jist, že ty věci se vyjasní v průběhu času a pokročí dále. Mm, Potom k vaší otázce, která se týkala komunikace. Už jsem na to vlastně odpověděl. Je naprostá pravda, že i v rámci komunikace musíme uvádět fakt, že z projektu mají přínos nejenom ti, eh, kteří byli tam, kde se projekt vede, ale také z toho těží eh, průmyslové odvětví a další, kteří se nachází někde úplně jinde. A z toho důvodu eh, je důležitý ten model eh, hodnocení ex post. Na základě toho můžeme dokázat, že model má pozitivní dopady všude. Netýká se to tedy pouze konkrétního projektu a daného regionu, ale potom to má také efekt přelévání spillover dále může to podpořit eh, projekty někde úplně jinde v Evropě. Takže máte plnou pravdu, je to velmi důležité, důležitý aspekt. Dále, stanování rozpočtu na základě výsledku výkonnosti. Je pravda, že se možná na toto téma mohl vytvořit ještě jeden slide, protože ve výroční zprávě o činnosti tím začínáme, hovoříme o e, výkonnosti Nicméně váš výbor problematiku zná, takže já jsem to tam e, nezapracoval. Pan Zeller jistě ví, že když eh, hovořím na výboru kont, tak se na toto téma dost soustředím. EFSI a ESIF v budoucnu. Tady vám zase nemohu eh, o budoucnu toho říct zase tolik, ale mohu se vyjádřit minimálně k přítomnosti a to by také mohlo být zajímavé. A týká se to i budoucna. To jste projednali, myslím, i vy tady na výboru. Nemyslím si, že diskuze spočívá v tom, že volíme buď mezi finančními nástroji nebo politikou soudržnosti. Tak to není. Politika soudržnosti jako taková sama vlastně využívá finanční nástroje. A já myslím, že když se na to podíváte šířeji z makroekonomického hlediska, tak jak vypadá situace? Máme k dispozici je v Evropě i na světě velký objem kapitálu. Problém ovšem spočívá v tom, že veřejné uh, orgány jsou omezeny výraznými uh, rozpočtovými omezeními, snižováním. Takže my musíme zajistit, aby se kapitál, který k dispozici, dostal opravdu tam, eh, kde je potřeba. A potřeb je hodně. A to je vlastně eh, základní zásada, kterými se řídí tyto finanční nástroje. Myslím, že v rámci EFSI, ale i v politice soudržnosti se musíme intenzivněji zabývat tím, jak eh, dané nástroje využít. Což ale samozřejmě neznamená, že finanční nástroje jsou eh, zázračným řešením na vše. Nemyslím si, že když například chcete integrovat jednoho migranta, musíte mu říci, vemte si půjčku na to, abyste se naučili jazyk. To ne. Někde to samozřejmě nedává smysl. Ale k této otázce obecně musíme přistupovat otevřeněji. Víme, že v investičním eh, plánu pana předsedy Junckera je obsažen závazek zaměřený na eh, politiku soudržnosti. Jde o to, že chceme zdvojnásobit objem eh, finančních nástrojů a už se tomu blížíme teď. Pilně pracujeme na tom, abychom skombinovali klasické strukturální fondy s fondem EFSI. Vy jste totiž uváděl, dobře, teď máme projekty v rámci EFSI financované z EFSI téměř všude, což je pravda, ale přesto zaznamenáváme, že v zemích, kde se používá fond soudržnosti, je to komplikovanější z důvodu hospodářské situace, ale také z důvodu rizikové, eh, profilu rizikovosti. Takže někde je dobré, nebo někde je možné i s malým financováním ze strukturálních fondů přitáhnout projekty financované z EFSI. Začíná se strukturálním fondem, ale potom do toho vstoupí také EFSI a je to situace výhodná pro všechny. Je možné přitáhnout takovéto projekty financované z EFSI i do chudších oblastí. A strukturálním fondům to umožňuje hrát velmi užitečnou úlohu při vývoji země nebo regionu. Takže není to volba mezi ničím. Jde o to, že chceme vytvářet politiky integrovaněji a zohledňovat také implementace. To si myslím bude řešením do budoucna. Ještě jednou vám všem děkuji a doufám, že jsem odpověděl na většinu otázek. Děkuji. Ano, jako obvykle jste odpověděl na všechny otázky. Pokud dovolíte, já bych teď tento bod uzavřela. Chci vám velmi poděkovat za vaši účast na dnešním zasedání, děkuji také za prezentaci a i za všechny poskytnuté odpovědi. Děkuji vám jménem členů výboru Regi za skvělou práci, kterou jsme odvedli společně. Také jsme měli to potěšení eh, vás kontaktovat a pomoci zemím, našim zemím, které s vámi spolupracují. Děkuji i eh, za váš osobní přístup k nám všem. Děkuji vám sama za sebe, za podporu, kterou jste nám poskytli během všech těch let. A teď pro vás máme takový malý dáreček. Je to v souladu se všemi právními předpisy, eh, máme na mysli i auditovou činnost a tak dále, všechno jsme zohlednili. Chtěli bychom zároveň, abyste eh, na nás ale nezapomněl. Děkuji vám velice, děkuji, děkuji. Mohu vám říci, že budete ve skvělých rukou díky mému eh, následovníkovi. Dobře. Děkuji tedy. A teď budeme pokračovat. Bohužel nás čeká zasedání koordinátorů bez tlumočení. Oh, I'm sorry, I'm sorry. It is at five o'clock. I'm sorry. Ne, pardon, omlouvám se, omlouvám se. Je to až v pět hodin, takže chyba, chyba z mé strany. Teď uh, jsme přesně dodrželi čas.